posílit politický dialog výborně, ale dialog by měl být strukturovaný a měl by být pod demokratickou kontrolou. Když jsem já vypracoval zprávu o základních právech, návrhl jsem, abychom eh, posuzovali věci po jednotlivých zemích tedy to, jak se respektuje eh, charta lidských práv. Já mám takový dojem, eh, jako eh, by tady ne všichni tomu byli nakrojeni. Možná je to problém institucionální. Třeba v Belgii trvá stav porušování několika základních práv, které jsou zakotveny v kartě. Eh, tady nejde o to, abychom ukazovali prstem na říšníky, ale mm, možná by tady měla být otevřena možnost eh, vážného dialogu mezi institucemi na hodně vysoké úrovni. Eh, já nechci být sarkastický, já si vás velice vážím, a velice důvěřuji. Pokládám, že se od vás dozvím uspokojivé odpovědi. Ale skutečně měli bychom být schopni každý rok prověřit každou zemi, co se týče úrovně dodržování základních práv. Na to bychom tady měl být mechanismus eh, a možná nějaké minimální pojistky, aby eh, jednotlivé země eh, prostě nezbloudily, se neodchýlily kam si jinam. Takže to je moje otázka taková velice přímá. Já mám takový pocit, jako kdybyste právě e, tady toto posuzování e, jednotlivých zemí, každou, každé země zvlášť, jako kdybyste tomu nebyl nakloněn. Já nevím proč, chybí nám struktury, já nevím proces e, posouzení, sankce nebo tak já nevím. Aniž bychom tedy vytvářeli další nějaké mechanismy, jako je třeba evropský semestr. Ano, tady eh, my máme samozřejmě určitý morální řád a já vám v rámci toho řádu věřím, ale skutečně by mě zajímalo, proč, jak se zdá, eh, se opravdu eh, tak, tak vlažně stavíte právě i té otázce prověřování jednotlivých zemí. Je, ano, tady skutečně je to tak, že eh, prostě, prostě neexistuje žádný členský stát, který by nějakým způsobem neporušoval chartu fundamentálních práv. Ano, děkuji. Eh, eh, kolegové, omlouvám se, máme trošku časový problém. Eh, pan eh, komisař tady může zůstat eh, ještě pět deset minut déle. Ano, to jsou věci, které se nám tady scházejí, čili, čili tady de facto vidíme, že jednotliví zpravodajové se k tomu staví velice odlišně a Aspoň tedy vidíme, jakým způsobem se tady vzniká tato zpráva a de facto nám tady vzniká eh, určitá tradice eh, těchto zpráv. A i když dnes nedospějeme k závěrům, tak určitě bude velice zajímavé, eh, když se dozvíme, jak se k tomu stavíte. A, tak ještě dva stínoví zpravodajové za Goe Barbara Spinelli. Oh, pardon. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já mám stručný dotaz na pana místo předsedu komise Tilmance. Hm, pokud se nemýlím, tak jsem to pochopila tak, že vaše představa o lidských o základních právech vylučuje vazbu, která by byla přímá, tedy kauzální, mezi jednotným trhem, měnovou unii a základními právy. To znamená, myslíte si, že jde spíše o mm, problém, který spočívá v evropské historii? To znamená, to formuje eh, danou věc, jaký máme vztah k naší historii. A já Mm, se nejsem přesvědčena o tom, že tady taková ta vazba mezi Evropskou měnovou hospodářskou unii a mezi lidský, základními právy není a mezi ekonomickou krizí a základními právy. Historie stále probíhá, není ukončená. A dopady způsobu, jakým jsme čelili hospodářské krizi a dopady na základní práva, byly obrovské a došlo k výraznému omezení základních práv. A mě by zajímalo, co si o tom myslíte a zejména, co si myslíte o reakci a odpovědi komisaře Katajnena při um, dotazování, které proběhlo před nějakou dobou ze strany poslanců uh, Syrizy, kde se ptali na dopad krize. Odpověď byla taková, že s ohledem na fiskální uh, opatření a mezivládní dohodu. Evropská legislativa v podstatě je pozastavena, pokud o provádění memoranda. Pokud jde o zbývající část, tak plně souhlasím s kolegou Louis Michelem. Přeskum situace v jednotlivých zemích je podle mě naprosto klíčová zásadní věc. A takzvané koreňské dilema to znamená, máme velmi konkrétní podmínky, které stanovíme kandidátům na přistoupení k Unii a jakmile se do Unie dostanou, tak v podstatě přestaneme eh, situaci už sledovat. Děkuji. Děkuji, Barbaro. Eh, na závěr Ulrike Lunáček za zelené. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi tím, abych začala tím, že poblahopřeji eh, Lauře Feráře za velmi dobrý návrh. Já už se opravdu těším na naši spolupráci, ale ráda bych zmínila ještě jednu věc. Ehm, předpokládám, že předložíme pozměňovací návrhy a bude se to týkat diskriminace na základě věku. Během jednání předložíme pozměňovací eh, návrh v této oblasti. Ale teď otázka na pana Timmermance. Velmi děkuji za vaše jasné vyjádření k tomu, že Lidská a základní práva jsou podstatou Evropské unie. Není to trh, pokud jsem vás správně pochopila, byť samozřejmě trh je také důležitý. A s ohledem na tuto skutečnost bych se chtěla vyjádřit také k vašemu skeptickému postoji k tomu novému mechanismu eh, monitoringu. Říkal jste, že bychom měli využívat stávající nástroje, ale problém je to, že pokud přijde na porušování základních hodnot v EU, tak nemáme legislativu. Ne, všechno je upraveno zákony. A v takovém případě nám chybí efektivní mechanismus. A v tomto případě opravdu souhlasím s tím, co říkal kolega Michel a s tím, co bylo v jeho poslední zprávě, že potřebujeme mít zprávy všech jednotlivých zemí. Myslím, že to je důležité ze dvou důvodů. Za prvé, díky tomu získáme větší důvěryhodnost vůči zemí mimo EU, což jsou sousední státy a i země, které jsou více vzdálené Evropě. Pokud budeme opravdu efektivně řešit nedostatky v našich vlastních zemích, tak se zvýší naše důvěryhodnost a všichni máme nějaké problémy a nedostatky. Někdo větší, někdo menší. A za druhé, díky tomu bychom se zbavili pocitu, který je v některých členských státech, které jsou kritizovány parlamentem nebo komisí, a oni potom mají pocit, že eh, Brusel kritizuje členské státy. A v některých členských státech to vedlo k nárůstu nacionalismu, což je naprosto v rozporu s tím, o co usilujeme ve společné Evropě. A pokud bychom opravdu měli vypracování zpráv pro všechny jednotlivé země, a některé mezinárodní organizace OECD přesně to dělají, například eh, v případě rozvoje, rozvojové spolupráce kdy dochází ke vzájemnému hodnocení jednotlivých zemích. A já si myslím, že spolu s členskými státy a s komisí bychom něco takového mohli dělat a e, omezilo by to ten pocit, že ti zlí v Bruselu nás členské státy kritizují. Zajímalo by mě, proč o tom neuvažujete. A paní Spinelli také říkala, že potřebujeme něco takového, co by se provádělo pravidelně. Ráda bych ocenila to, že jste řekl, že bude probíhat každoroční fórum eh, někdy začátkem října, že tentokrát to bude téma tolerance a boj proti eh, antisemitským a antimuslimským projevům. Řekl jste také, že porušování základních práv, ať už jde o jednu menšinu, tak v podstatě potom se to může rozšířit na jiné menšiny nebo na například skupinu žen. A chcete do této věci zapojit také například občanské společnosti, kteří spolupracují s Romy, nebo řeší genderové otázky, nebo um, další témata? Nebo se chcete zaměřit pouze na to jedno téma? A úplně na závěr, už jsme o tom hovořili i na setkání, které jsme absolvovali. Já jsem byla zpravodajkou pro zprávu proti homofobii, ta zpráva byla vypracována loni v parlamentu. Vím, co se opravdu tady děje v některých našich členských státech a myslím si, že opravdu potřebujeme strategii. Tak, jak to máme například proti diskriminaci Romů nebo osob s postižením. Vím, že v komisi jsou někteří komisaři tomu nakloněni a mě by opravdu zajímalo, jak se to díváte vy. Ráda bych slyšela váš závazek, protože opravdu eh, čelíme diskriminaci na základě genderové identity nebo sexuální orientace. Takže potřebujeme strategii v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Takže předám slovo vám, pane komisaři. Já vám děkuji, pane předsedo. Pokusím se uh, důstojně zareagovat na všechny otázky, eh, které zbývají v té chvilce, která mi zbývá. Paní Ferraro, já opravdu věřím v zapojování občanské společnosti do těchto debat. Neměla by to být debata politiků s politiky nebo odborníků s odborníky. Myslím, že je tady nedostatek dialogu v naší společnosti obecně. V moderních evropských eh, společnostech dialog často eh, eh, probíhá stylem já mluvím a ty poslechneš a když ty budeš mluvit, já neposlouchám. A měli bychom objevit, eh, nebo objevit ctnost v toho vzájemného naslouchání. Když se podívám na Evropu, tak krása dialogu spoustu lidí uchází. Protože když já mluvím a ty eh, neposloucháš, tak eh, příště já budu křičet a ty stejně nebudeš poslouchat a pak se to zvrhne. Já si myslím, že Evropský parlament právě kdy nebude odsuzovat eh, lidi s jinými názory a naopak jim naslouchat a reagovat na ně, je eh, velmi důležitým aktérem. A myslím si, že příslušná agentura udělala některé velmi obdivuhodné, eh, pozoruhodné věci v této oblasti, které můžeme i jako komise i rada, ale tedy jenom obdivovat a napodobovat a rada by toho také měla dělat víc. Myslím si, eh, že eh, ta hodnotící tabulka v oblasti spravedlnosti, eh, která je navázána na semestr a má velice konkrétní cíl, v této oblasti působnosti by se měla uplatňovat na tuto situaci. Jsem ochotný zabývat se, jak jste říkali, o trestním právu velice konkrétně. O tom, jestli jsou informace o trestním právu ve členských státech, Měli bychom, a jestli můžeme, bychom mohli eh, čerpat eh, ze všeho, co už se ví v Radě Evropy. A že toho je hodně. A jestli by se to dalo použít tak, jak eh, jste o tom hovořila, tak. tak. Paní Vozemberg, k migraci. Hmm. Jedna z největších výzev, které čelíme jako evropská společnost, je, jak budeme řešit migraci jak v EU, tak zvnějšku. Já nechci tady eh, pořád znít jako historik, ale Evropa za sebou má stovky eh, let zkušeností, eh, kdy ji lidé opouštěli, aby žil někde jinde. A teď díky našemu úspěchu a díky tomu, kam jsme to dotáhli, se stáváme kontinentem cílovým pro spoustu lidí, ale často jsme se prostě nepřizpůsobili této situaci politicky nebo intelektuálně. Nebo ani morálně. A to eh, v této akutní situaci, ve které teď jsme, to představuje obrovskou výzvu tou, jak uplatňujeme eh, naše evropské hodnoty, kterých si sami vážíme, eh, na lidi, kteří přicházejí na tento kontinent žít nebo do jeho okolí. Pokud se nám podaří vyřešit otázku migrace tím, že to eh, pro lidi nebude vůbec přitažlivé sem eh, přijít a budou se stěhovat někam jinam, tak myslím, eh, že pošlapeme naše nejzákladnější z lidských práv, protože všichni, ať už jsou odkudkoliv, by alespoň měli mít možnost spolehat na to, že jejich základní práva budou dodržena. Takže musíme revitalizovat naši migrační politiku, musíme lépe chránit své externí hranice, musíme lépe vytvářet budoucnost pro eh, lidi eh, v regionech, eh, odkud, pochá, odkud přicházejí. Evropská unie by měla posílit své snahy v oblasti rozvojové spolupráce, lépe nabízet příležitosti a budoucnost lidem v jiných částech světa tak, aby nepodnikovali smrtelné nebo riziko smrti po cestě středozemním mořem do Evropy. Co byste dělali, kdybyste byli rodiči dětí, a žili v děsivých podmínkách v Syrii a volba mezi úmrtím na ulici v Alepu nebo rizikem eh, úmrtí eh, na lodi v Evropě, no tak jako já bych si zvolil to druhé. Máme eh, tady obrovskou odpovědnost a jednoznačně sami souhlasím. A ano, ano, je tady otázka menšinových práv, ano, je tady otázka sociálního dumpingu a vykořišťování pracujících po celé Evropě, ano máme eh, jasně určenou eh, práci a váží se to na hospodářskou krizi. Samozřejmě to také souvisí eh, se základními právy, ta hospodářská krize. To je nepopiratelná vazba, ale k tomu se ještě vrátím při odpovědi na další otázku. Řada z vás se ptala, na úlohu dialogu mezi členskými státy Eh, ohledně situace eh, v oblasti základních lidských práv, základních práv v eh, jiných členských státech. Kdy já jsem byl minister v zahraničí, tak jsem vyvinul iniciativu na radě a řekl jsem, že na radě bychom si každý rok měli podebatovat o každé zemi a o základních právech v této zemi. To byla moje iniciativa, když jsem byl ministrem zahraničí na radě a tam to přesně patří. Rady by o tom měly rozhodovat. Komise nemůže přicházet s takovými mechanismy a nutit je eh, členským státům. A někteří říkají, ano, některé eh, země přijdou na paška příliš často a některé ne. A měli bychom k tomu přistovat globálně. Ano, podívejte se na moji minulosti. Já jsem tohleto také eh, říkal na radě, ale rada na konci minulého roku představila přístup, který i s tou nejlepší vůlí lze vnímat jako potenciální příklon k eh, takovému to přístupu a pořád, myslím, trpíme ještě při eh, tedy důsledky eh, toho, jak se před lety řešila Hajdrova situace. Evropská unie nějakým způsobem se k tomu postavila, to selhalo a od té doby členské státy se zdráhavě staví k řešení k vývoji v oblasti základních práv v jiných členských státech. A myslím si, že to je situace, která je opravdu ne přijatelné a měli bychom pracovat na konkrétnějších eh, řešeních tohoto. To byla tedy eh, odpověď na eh, jednu podotázku paní Dmiller. A potom k radě. No tak k radě já tady nehovořím za radu. To jsem ještě mohl před rokem, ale teď už ne. A myslím tedy, že bychom toto měli řešit s radou. Ano, potom zprávy státních organizací, ty sehrávají důležitou roli v naší činnosti a myslím, že by měly sehrávat vždycky eh, roli v tom, co děláme. Máme tady eh, výroční kolokvium, tam musí eh, nestátní organizace být a Eh, říkat, o čím jde a pomáhat tam hledat řešení. Je tady samozřejmě obrovský problém s eh, romskými a městskými eh, a synskými populacemi v Evropě, ale mm, tradičně se to spojuje v některých kruzích s určitými, s určitými nesnašenlivými náladami. Totež antisemitismus. Máme tady sociálně ekonomické problémy, samozřejmě. Máme tady eh, hm, otázku sociální inkluze, ale je tady jednoznačně také eh, protiromská nálada, kterou je třeba řešit eh, trvale. A to budeme dělat ve spolupráci s Radou Evropy a budeme podporovat životoschopné projekty v této oblasti. K postižením. Článek 19 Lisabonské smlouvy se jim věnuje musíme přijmout antidiskriminační směrnici, která umožní komisi vymáhat eh, nediskriminování lidí eh, s postižením. Je důležité, abychom se v tom pohnuli a já s tímto souhlasím. Díky tomu komise vlastně bude moci pomáhat členským státům při uplatňování toho, co schválili, například v rámci OSN. Eh, Pane Micheli, já nechci, abychom eh, eh, se tady pletli v otázce sekularismu. Já upřímně věřím, že musí být odlouka státu a církve. Řada problémů z minulosti, z evropské historie souvisela s tím, že jsme si pletli stát a církev. Nechci, abychom se vůbec k něčemu takovému eh, vrátili. Jediná možnost je, aby eh, je ovšem to, že sekularismus nestačí k reakci na problémy, které máme s ehm, integrací nových menšin. Můžete říct, integrace bude eh, fungovat dobře, když budou prostě všichni sekulární. Tohle nestačí. Stejně tak, jako nestačil multikulturalismus protože jinak bychom se eh, vyhnuli spoustě problémů, které máme. Musíme eh, tedy hledat novou fázi v inkluzivní toleranci v naší společnosti. Tolerance eh, je prostě respekt k odlišnostem na jednu stranu. Respekt ke všem komunitám, ke všem menšinám, pro, k vládě zákona. a, a jde o respekt základním právům. Nemůže tady být eh, žádná náboženská eh, výmluva eh, k tomu, abychom ne tolerovali všechny menšiny v Evropě, ale také ve zprávách pro jednotlivé země jsme na toto zareagovali. A ještě k tomu dodám a velice jasně. Máme tady politický problém, na radě se dostatečně debatuje o lidských právech a základních právech ve členských státech. Už když přidáme nějaký mechanismus, vyřeší to a ten problém, to je totiž v zásadě politický problém. Je to problém mezi eh, vládami členských států. A já moc pochybuju, že by něco takového nastalo. Máme tady spoustu zpráv. Máte tady eh, zprávy eh, Rady Evropy, zprávy OSN. Zprávy nám nechybějí. Nedostatek zpráv nám a eh, nebrání v pokročit v otázce základních práv Evropské unie. Mohli bychom eh, spojit jiné, jednotlivé zprávy dohromady, ale jestli chcete, ale nemyslím, že eh, řešení nedostatku politické vůle povede k vytvoření nového mechanismu pro podávání zpráv. Pane Smilny, paní Smilny, kdykoliv slyším vaše jméno, tak mi to zvedne náladu, protože myslím si, eh, pro ty mladší eh, v eh, obecenstvu, tak jeden z nejlepších profesorů, které já jsem kdy měl, byl Altiero Spinelli, který je teď vlastně nesmrtelně v této budově, ale já jsem s potěšením naslouchal jemu a byl to každopádně inspirující člověk. Musím říct si samozřejmě, že že je tady jasná vazba mezi základními právy a hospodářskou krizí, protože hospodářská krize snižuje mm, schopnost lidí eh, vést plnohodnotný život, eh, kdy mají přístup k zdravotní péči, vzdělávání a tak dále. Je tady vazba, je to zcela zřejmé ve řadě ženských států. A je tady také další vazba. Když lidé jsou v krizi, když strávají pracovní místa, tak často hledají někoho, koho by, na koho by to mohli hodit. To je součást evropské historie. A vždycky se najde nějaká menšina. Budou to cizinci, židi, muslimové, teplouši. Prostě podívejte se, vždycky se najde někdo. A e, e, to souvisí e, s hospodářskou krizí. Má to tady souvislost a máme tady extremisty v evropské politice, kteří zneužívají tohoto strachu Eh, kteří ho nafukují, kteří hovoří o nějaké komunitě, prostě eh, zvětšují ten problém, eh, který se týká části lidí, tak, že se to pak týká všechny a je to vlastně problém, který vidíme i tady v zemi, kde teď sedíme. A řeknu jednu věc docela jasně, ať už máte jakýkoliv program, hospodářský program nebo rozhodnutí trojky, tak základní práva nelze nikdy jim nelze nikdy pozastavit platnost, tak to nesmíme ztrácet ze zřetele. Ke zprávám k jednotlivým zemím už jsem vám odpověděl a potom, aby tady nevzniklo nedorozumění. Myslím si, že trhy eh, a tak dále, svobodný pohyb, to je nástroj, to není cíl o sobě. Je to nástroj pro vytvoření eh, míru milovné a eh, prosperující evropské společnosti cíl eh, nebyl, nás, eh, cíl nebyl, nebyl to cíl, trh nebyl cíl, ale nástroj eh, a to já stále opakuji po otcích zakladatelích. A potom ještě strategie pro komunitu LGBT. Podívejte se, jak chci konkrétní opatření a konkrétní zlepšení. Já nechci strategii jako fíkový list, protože tady vlastně nic neděláme. Máme tady meta, eh, jazyk, který nepovede k něčemu. Eh, ukažte mi, kde je to maso v té omáčce, ta konkrétní opatření a ta já podpořím. Abych podpořil tedy eh, práva této v minority v Evropě. Děkuji, pane Timmermanci, ještě než půjdete, tak já bych řekl kolegové, že ne všichni, eh, kdo eh, chtěli položit otázku, eh, to mohli učinit. A samozřejmě tedy jsme se ptali pouze na stín, se zeptali pouze stínový zpravodajové, ale musím říci, že vy jste ještě také odpověděl na otázky po našem posledním zasedání a bylo to docela tvrdé posledně. A u té základní otázky, na kterou se lidé ptali, a sice jak budeme dále rozvíjet tu zprávu, jestli to bude nějaká konkrétní zprávy, kde se budou jmenovat konkrétní eh, země. Mm, ta komise to má pod kontrolou samozřejmě, ale my také jako parlament tohle musíme eh, rozebrat, tuhle otázku. Odpovídáme za to a určitě eh, se na to zaměříme. Ale každopádně vám děkuji za to, že jste poukázal na to, že tady máte určité povinnosti, například v té vaší zprávě v květnu k chartě. Takže s vámi budeme v úzkém kontaktu a Možná, že bude dobré eh, mít pravidelnější, kratší zasedání a v tom ten kontakt udržovat k nějakým konkrétnějším otázkám, kratším, kratší zasedání, tak abychom se k základním pravům eh, nestavili nějak vágně, ale velmi eh, konkrétně k těchto otázkám. Takže vás brzy zase pozveme a děkuji vám mnohokrát za vaše dnešní odpovědi. Vážení kolegové, a teď velice rychle k dalšímu další části programu. A dalším eh, eh, řečníkem bude Kristýn Liče za lotyšské předsednictví, je předsedkyní pracovní skupiny Rady k základním právům, eh, občanským právům a volné svobodě pohybu osob. Máte prosím několik minut. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážený poslanci. Jsem ráda, že jste mě pozvali na dnešní slyšení. Na úvod bych se představila. Jak řekl pan předseda, eh, během eh, lotyšského předsednictví eh, jsem spolupředsedala pracovní skupině pro základní právo, občanská práva a volný pohyb osob, která je známa pod zkratkou FREMP. Já mám nyní na starost Eh, to je vlastně to, co už řekl pan komisař Tim, Timmermans, a sice přistoupení EU k Evropské konvenci o lidských právech. Tato zodpovědnost tak nějak vyplývá eh, z mé jiné funkce a sice já jsem lotyšskou vládu eh, zastupovala na různých organizacích pro lidská práva, včetně Tribunálu pro lidská práva. Můj dnešní úkol spočívá v tom, abych představila stručně priority lotyšského předsednictví v oblasti lidských práv a zároveň, aby vás informovala o tom, jak to eh, vypadá, jak tedy postupuje přistoupení Evropské unie k konvenci lidských právech. Jak víte, mm, toto je lotyšské, pro Lotyšsko první předsednictví rady a nacházíme se v kontextu ekonomických a geopolitických výzev. Eh, my jsme si stanovili tři jasné priority předsednictví a sice to je konkurenceschopná Evropa, digitální Evropa a Evropa angažovaná. Navíc eh, další prioritou se stala bezpečnost, eh, která jde napříč ostatními agendami. My usilujeme o to, abychom rozvíjeli tři hlavní oblasti eh, lidských práv, a to je svoda projevu online i offline, genderová rovnost a zapojení občanské společnosti. To už také říkali předřečníci. K tomu bych ještě dodala, že tyto tři priority jsou důležité pro Lotyšsko nejenom v rámci momentálního předsednictví, ale také jsme eh, také eh, na Radě pro lidská práva OSN eh, v období 2013 až 2015. I zde tedy máme předsednictví. Je to vše o hodnotách a my tyto hodnoty vnímáme jako důležitou součást agendu 2015. Jsme aktivní eh, v, na exekutivní radě EU eh, e Women a také od roku 2013 eh, se účastníme Equal Future Partnership. No, lidská práva, to je o demokratickém dialogu také s nevládními organizacemi. To je jeden z hlavních základů. A my tady vnímáme, že e, svoboda projevu e, přispívá ke konkurenceschopnosti a udržitelnému rozvoji. Naší prioritou je otevřený, nefragmentovaný, celosvětový, e, svobodný internet, přičemž všichni zde mají právo na stejnou ochranu. Podporujeme rozvoj občanské společnosti ve všech sférách života, zejména prostřednictvím mezinárodní organizací. Během lotyšského předsednictví se bude konat řada akcí a já je zde stručně zmíním, zvláště tedy pro příští měsíce. Já bych tedy zdůraznila, že v rámci Evropského roku rozvoje 2. března v Lotyšsku proběhla mezinárodní konferenci na vysoké úrovni o ekonomickém eh, prostoru pro eh, ženy a udržitelném rozvoji. Eh, šlo, to také, šlo také o genderové posílení, posílení tedy postavení žen a dívek. Je to samostatný cíl, který by se měl odrážet taky v dalších cílech. Navíc 9. března v New Yorku Lotyšsko uspořádalo panelovou diskusi na téma ženy a dívky ve eh, vědě, technice a matematice. Šlo o příležitosti eh, pro rozvíjení eh, příležitosti v rámci pekingské platformy. Eh, také v New Yorku spolu s dalšími eh, delegacemi ON jsme eh, zorganizovali debatu o ekonomické nezávislosti žen a v oblasti ekonomického pokroku. Také na okraji 28. zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě ve spolupráci s Belgií a s Radou Evropy jsme organizovali mm, tak další eh, debatu, eh, jak zapojit světové organizace do ochrany ženských práv. A také na Radě pro lidská práva jsme zorganizovali eh, workshop o náboženské svobodě a bylo to velice úspěšné. A nyní, co se chystá? tak především World Press Freedom eh, Date, eh, to je v roce 2015, čili jeden z největších, eh, z největších akcí koordinává ONESkem. Tentokrát to bude 3. a 4. května v Rize. Hlavním tématem bude svoboda vý, názoru v tisku a v digitálních médiích a půjde o kvalitu investigativního digitální eh, žurnalistiky, nezávislost, bezpečnost žurnalistů, eh, digitální inovace a o ženách v médiích. Eh, co, vzhledem tomu, že digitální agenda patří k našim třem prioritám za předsednictví, bude se konat schromáždění 16. a 17. března o digitální agendě EU. Měli by se tam sejít ty hlavní decision makerři a e, měli bychom se bavit o tom, jak vlastně dospět k co nejživější digitální ekonomice. A samozřejmě také chceme podporovat angažovanost občanské společnosti takže 20. a 21. května se bude konat konference o e, občanské společnosti. E, myšlenkou je, abychom absolvovali konceptuální a pragmatické debaty o budoucnosti východního partnerství a zároveň, abychom našli kroky, které bude třeba podniknout a e, bavili se o roli občanské společnosti. No a nyní Eh, jak to vypadá tedy s přistoupením EU k Evropské konvenci o lidských právech. Eh, bylo eh, zmíněno, že 19. prosince loňského roku Evropský soudní dvůr rozhodl, že dohoda o přistoupení je v souladu s dohodami o EU nejdříve obavy, že zde ta kompatibilita není. V této souvislosti naše přednictví na konci ledna eh, uspořádal první debatu mezi eh, velvyslanci a eh, bylo zde konstatováno, že Evropská unie je odhodlána přistoupit k Evropské konvenci o lidských právách a základních svobodách v souladu s článkem 6 smlouvy o Evropské unii. My eh, velice eh, si uvědomujeme, eh, jak je to zde formulováno a chceme tedy jako předsednictví postoupit vpřed. Vzhledem k tomu, že v stanovisku dvora, soudního dvora, zazněla spousta výhrad, delegace se dohodla, že bude třeba projednat ještě další kroky, než budeme pokračovat ve vyjednávání. Delegace se shodly na tom, že tato reflexe nám umožní identifikovat úpravy eh, do textu přístupové smlouvy, eh, které vydou stříc eh, poznámkách soudního dvora. 25. května loňského roku se ambasadoři opět sešli k výměně názoru a dohodli se, že je čas na to, aby se aby nastal návrat eh, k technické práci na pracovní skupině FREMD, eh, k čemuž dojde v průběhu dubna. Samozřejmě, eh, že si to vyžadá množství energie a možná i času, ale jak jsem řekla, jako předsednictví chceme posunout tento proces vpřed. No a v neposlední řadě ještě pár slov o mechanismu právního státu. Víte, že loni rada přijala závěry Eh, to byla ta eh, summit eh, tedy o zajištění respektu k právnímu státu, to bylo 16. prosince, a dále pokračuje proces reflexe a hm, také se uvažuje o následných krocích. Čili tolik velice stručný přehled o tom, co lotické přesnictví vykonalo a co se ještě chytná, chystá vykonat. Eh, také stručný přehled našich priorit a jakým způsobem eh, jich dosáhnout. Já vám tedy děkuji za pozvání a za pozornost. Předseda, děkuji. Eh, mohl bych požádat další tři řečníky, aby přešli sem k nám dopředu. Okay, as our speakers take their places, I'm going to... Než se naši řečníci usadí, já představím první řečnici, paní Julian Kokot, je generální advokátkou Evropského soudního dvora. Juliana se zaměří ve svém vystoupení na eh, relevantní judikaturu Evropského soudního dvora a na eh, judikáty eh, Evropského soudu pro lidská práva. Jde také o přistoupení EU k úmluvě o lidských právech. Paní Kokot, máte 10 minut. Děkuji, je to pro mě velká čest hm, hovořit před vaším výborem. Jsem členkou soudu, takže se nemohu vyjadřovat eh, k konkrétním případům, ale vyjádřím se k některým systémovým otázkám, které pro vás mohou být mimořádně zajímavé a budou zajímavé pro budoucnost. Všichni víte, eh, jaké je poslední stanovisko soudního dvora k přistoupení EU k umluvě o lidských právech. Soud měl celou řadu námitek a teď to vypadá, že je nepravděpodobné, že by EU přistoupila k umluvě v nejbližší budoucnosti. Nicméně ráda bych se vyjádřila k jedné věci, která souvisí s tímto stanoviskem. A sice jak Evropský soudní dvůr řeší judikaturu jiných eh, soudů, konkrétně Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Bývalý člen, pan Andrew Duff, eh, bývalý europoslanec, eh, nedávno poukázal na mm, nedostatek nebo mezeru mezi Evropským soudním dvorem a Soudem pro lidská práva Ale na rozdíl od něho já se k tomu stavím více optimisticky. Evropský soud pro lidská práva má velkou prestiž v, eh, i v, u soudu v Lucemburku. Náš soud se většinou eh, zabývá pouze vlastní judikaturou a Štrasburg je, nebo Štrasburský soud je jediný další soud, na který se pravidelně obrací soud v Lucemburku. Tento postup se uplatňuje od eh, roku 1996, funguje až dodnes a kdy bylo, když bylo zveřejněno stanovisko o přistoupení, tak Soudní dvůr vydal dva judikáty o právech uprchlíků, kteří vycházejí z rozsudků e, Evropského soudu pro lidská práva. Evropský soudní dvůr e, nevyjádřil do posud žádné výhrady vůči rozsudkům nebo judikátům soudu ve Štrásburku. Přestože to stanovisko poukazuje na některé sporné oblasti, není třeba to chápat tak, že by Lucemburský soud zamítnul zjištění nebo závěry eh, Štrasburského soudu. Naopak, Lucemburský soud bude pravděpodobně eh, zapracovávat eh, rozhodnutí Štrasburského soudu do své vlastní judikatury. Například případ Riskase 89 Hovoří se o tom, že prostory podniky nejsou chráněny právem na soukromé informace, ale Štrasburský soud potom rozhodl rozdílně a v důsledku toho v roce 2002 Lucemburský soud změnil svůj výklad rozsahu práva na zachování důvěrných informací nebo soukromí v prostorách podniku. Dva eh, jiné judikáty Štrasburského soudu jsou také důležité v tomto hledisku. Eh, týká se to mm, práv hlasovat v parlamentu v EU a povinností vůči uprchlíkům. Bez ohledu na štrasburský rozsudek, tak Lucemburský soud řekl, že evropské právo lze vykládat odlišně. Oba lucemburské, ne, štrasburské případy byly pak implementovány soudem v Lucembursku. Tento tradiční postup v Lucemburku je dán dvěma faktory. Na jedné straně máme Evropskou listinu základních práv, což jsou základní práva EU a to je navázáno na úmluvu o lidských právech, tak jak je to vykládáno Štrasburským soudem. Na druhou stranu Štrasburský soud už nezávisle na tom, zda EU přistoupí k umluvě nebo ne, vypracoval omezený mechanismus revize, který se týká eh, opatření Unie. Nejdříve se pustíme do listiny. Podle článku 52 odstavce 3, tak rozsah a výklad eh, listiny má mít takový rozsah, jako je tomu u podobných práv stanovených úmluvou. Kromě toho, vysvětlení k listině zdůrazňují, význam judikatury Štrasburského soudu. Judikatura má určovat rozsah záruk vyplývající eh, z listiny práv. Článek 53 odstavec 2, ne 3, výslovně umožňuje širší ochranu ze strany práva EU a je jasné, že úroveň ochrany, kterou zajišťuje umluva, nemůže být ale nižší než je úroveň zaručená umluvou, tak jak si to vykládá Štrasburský soud. To bylo také potvrzeno posledním judikátem eh, Štrasburského soudu a sice v prosinci soud řekl, že v souladu s článkem 52 odstavce 3 listiny eh, judikatura eh, soudu pro lidská práva musí být zohledňována v případě výkladu ustanovení listiny. Můžeme argumentovat tím, že pouhé zohlednění judikatury není zárukou toho, že to bude zohledněno ve všech konkrétních případech. A z tohoto hlediska diskuze o přistoupení k úmluvě by otevřela dveře Lucembursku do Štrasburského soudu, aby se stal tak jakýmsi v podstatě odvolacím soudem v oblasti lidských práv. A v důsledku toho by um, došlo k přímé kontrole Štrasburského soudu nad Lucemburským. Nicméně, Štrasburský soud pro přistoupení už vypracoval eh, velké možnosti kontroly, které se týkají unijních opatření a to eh, na základě určité tzv. bosporské judikatury, která řeší otázku toho, zda Štrasburský soud může kontrolovat stav umluvy v případě, že povinnosti, které vyplývají ze členství mezinárodních organizací, jako je EU nebo OSN, a v případě toho, že takovéto organizace nejsou ale předmětem přímého dohledu ze strany Štrasburského soudu. A tak tomu není, protože nepřistoupili k úmluvě. Ale přesto všechno Štrasburský soud má za to, že státy jsou přesto vázány úmluvou v případě, že provádí opatření, která vyplývají z členství v těchto mezinárodních organizacích. A pokud Štrasburský soud kontroluje provádění eh, ustanovení podle běžných standardů úmluvy, tak nepřímo kontroluje také opatření mezinárodních organizací, která implementují. A takováto kontrola by mohla vést ke sporným zájmu a povinnostem dotčených členských států. Na jednu stranu by členský stát mohl mít povinnost ze strany OSN nebo Unie přijmout určité opatření, například zmrazit eh, nebo zabavit eh, aktiva nějakého subjektu, protože daný subjekt je obžalován z toho, že podporuje terorismus. Na druhou stranu Štrasburský soud může takovéto zmražení majetku považovat za porušení práv vyplývajících z úmluvy, kterému je třeba zabránit. A Štrasburský soud si je vědom takovýchto potenciálních sporů a proto eh, vypracoval konkrétní přístup. Tento mechanismus hovoří o tom, že v případě povinností, které vyplývají z mezinárodních organizací, tak takovéto povinnosti jsou odůvodněny v případě, že jde k ochraně základních práv způsobem, který můžeme považovat za minimálně rovnocený tomu, jaký zajišťuje úmluva. Bylo vyjasněno, že rovnocený ekvivalentní neznamená totažný, ale srovnatelný. A srovnatelná úroveň ochrany je potom poskytovaná dané organizace a východiskem nebo výchozím předpokladem je eh, ale vázano dané s danou úmluvou. A pokud v nějakém konkrétním případě se má za to, že Ochrana práv vyplývajících eh, z úmluvy byla zjevně nedostatečná. Štrásburg v zásadě akceptoval to, že obecná úroveň ochrany v systému Unie je dostatečná, nicméně mohou nastat konkrétní případy, kdy se Štrásburský soud může myslit, že ochrana byla zjevně nedostatečná. Jsou sporné oblasti a tady jde například o vzájemné uznávání nebo vzájemnou důvěru. Vzájemné uznávání je e, klíčová zásada v evropské legislativě, která umožňuje oblast bez vnitřních hranic, ale nutné je vycházet z předpokladu, že ostatní členské státy dodržují základní práva. To samozřejmě vede ke vzniku riziku, rizika rozporu mezi tím, jaké jsou judikáty Štrasburského a Lucemburského soudu. A v případě vzájemného uznávání u velmi citlivých případů, jako je například eh, právo rodičů eh, k dětem nebo případy adopce, tak zapotřebí zajistit eh, spravedlivý soudní proces, zejména v případě, kdy je zapojen například generální advokát. V zájmu obou soudů je ale vyhnout se eh, rozporuplným judikátům, protože by to podkopalo autoritu soudu, což je další důvod, proč Evropský soudní dvůr chce zohledňovat judikáty Štrasburského soudu pro lidská práva a ty judikáty jsou a byly vždy mimořádně důležité také pro soud v Lucemburku. A Štrásburský soud poskytuje opravdu důležitá vodítka v dané oblasti a Lucemburský soud se chce vyvarovat mm, nějaké zásadní neschodě v oblasti základních práv. Dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost. Very much. And I think... Já vám také děkuji. Myslím si, že to vás ba- mm, mezi námi a, a Radou Evropy je velmi podstatná. A není to jenom věc pro právníky, eh, je to ehm, pro nás velice eh, zajímavá myšlenka, kterou je třeba rozvíjet. I Jako eh, předseda myslím, že mám dobré vztahy s Radou Evropy. Já jsem rád, že se to zmínila, protože tohle je oblast, kterou musíme zpřístupňovat širšímu obecenstvu. Náš vztah není statistický, statický a musíme um, ovlivňovat ten vztah, jak se vyvíjí. A myslím si, že toto byl velice dobrý příspěvek a já se těším eh, na to, abych zjistil, eh, co si o tom poslanci myslí. Je určitě dobré, že se to dostalo na pořad jednání, protože já tady eh, mám spoustu jednání z Radou Evropy, ale na jiné úrovni. Takže každopádně děkuji za ten příspěvek a děkuji za poslance, kteří tady zůstali na tyto příspěvky i nad rámec toho vyvrcholení naší no, prvního, první části zasedání. Teď pan Nils Mužniks, komisař pro lidská práva a Rady Evropy. Tady mám napsáno, že spolupráce s Radou Evropy je velmi důležitá a to já si myslím, že už jsem řekl ty, ty poznámky opravdu eh, nejsou zase tak pragmatické, jakmile se člověk pustí eh, do myšlení. Takže opět váš příspěvek eh, až do deseti minut, když to zvládnete rychleji, tak ale je to na vás. Tak já se pokusím tady překonat veškeré kordy. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení kolegové, jsem rád, že se sem můžu zase vrátit. A ti, kteří jsme mě eh, vyslechli loni, eh, prosím, eh, promiňte mi, že se budu opakovat, náš dvůr se zas tak nemění. Já zastupuji těch 47 členských států Rady Evropy, které se účastní eh, našeho soudu a Evropská eh, unie eh, se také kromě vlastních zákonů váže tou Evropskou umluvou pro lidská práva a dalšími instrumenty. Myslím, že zítra nebo pozítří bude přesně polovička mého šestiletého mandátu a já jsem navštívil celou řadu zemí, myslím, že 14 28 zemí, čili zemi za zemi, analýza lidských práv, podívejte se eh, na mé webové stránky, tam to najdete. Eh, začnu svoji prezentaci eh, tím, že budu hovořit o těch nejběžnějších otázkách, na které jsem narazil, narazil ve členských státech. Jsou to otázky migrace a azylu, kolektivního odsunu Eh, ze strany eh, policie a pohraniční stráže eh, v protiprávní zadržování žadatelů azylu, nejen ten fakt, ale jeho délka, podmínky, důvody, které jsou často nahodilé, nedostatečné podmínky přijetí a můžu, a nedostatečná podpora. Můžu hovořit o spoustě věcí. A potom druhé téma, romská práva. Už se tady hovořilo o systematické eh, diskriminaci ve vzdělávání, eh, zaměstnání, eh, v zdravotnictví, protiromských náladách. Myslím, že Romové jsou cílem nenávistných projevů nejčastěji v Evropě. To také ukazují průzkumy Agentury pro základní práva Evropské unie. Potom je tady, jsou tady práva postižených, zejména lidí s intelektuálním nebo psychosociálním postižením. V řadě eh, zemí eh, jsou lidé často eh, zcela zbaveni právní tedy svých práv, v, a to je porušuje v OSN. A potom lidé v psychiatrické péči, to je další problém, potom zbavení dětí práva na inkluzivní vzdělávání. Pokud jde o děti, tak řada zemí EU pořád ještě zadržuje děti eh, migrantů. Ne systematicky, ale často řada eh, států eh, úplně ignoruje práva dětí v těchto případech, spousta z nich v rámci tedy justičního systému. A potom samozřejmě úsporná opatření tyto skupiny zasahují v nepoměrně více. Stále častěji jsou tady děti v chudobě, eh, zanedbávané ženy, eh, lidé, lidé s postižením eh, těm se dostává stále méně institucionální péče a mm, také tady vidíme opatření pro tedy, tedy k omezení opatření ve prospěch některých skupin. Já zúrazním eh, několik zásadních dlouhodobých obav, která se týkají lidských práv. Články 2 a 3 eh, porušování. Za prvé eh, tedy a potom je tady také procedurální požadavek na účinné vyšetřování. Pokud si přečtete zprávu výboru o, k prevenci mučení, což je orgán Rady Evropy, a potom Eh, soud pro lidská práva, který eh, zdržel, eh, tedy združil řadu případů, tak víte, že porušování článku 2 a 3 je běžné v řadě zemských zemí. Tedy soud vynesl rozhodnutí k Bulharsku minulý týden, zejména v policejních celách, tedy o, omezování práv v policejních celách. A neudělal to poprvé, už dříve to bylo pro Turecko, Řecko a Další země, a Rusko, pardon. Bulharsko není jediné, jediná země s přeplněnými vězeními. My jsme odsoudili odsou, tedy přeplnění vězení v Itálii i v Maďarsku. V Itálii dochází k určitému pokroku. O 10% se snížila populace vězeňská a doufáme, že k něčemu takovému dojde v Bulharsku a v Maďarsku v nejbližší budoucnosti. Dále nedostatek ehm, odpovědnosti evropských eh, vlád eh, v eh, tom ehm, programu CIA, toho nezákonného vydávání a mučení v letech 2003 až 6. A teď už jsme tam k tomu měli některé zajímavé rozsudky k některým těm případům. Více než 20 evropských vlád spolupracovalo se Spojenými státy, ale nejdůležitější jsou eh, ty země, eh, které jako Polsko, Rumunsko a eh, Litva, kde, byla ta, kde byly takzvaná, byla takzvaná černá místa CIA a tam máme minimum spolupráce. Potom tady máme tedy obětování lidských práv na oltář proti terorismu. To je špatné a kontraproduktivní. Narušuje to naše hodnoty, eh, nahlodává to důvěru ve vládu zákona a pomáhá to teroristům, zejména eh, pokud jde o jejich ideologickou věc. Po Charlie Hebdo řada členských eh, států EU se snaží och, omezit ochranu lidských práv v přikrocích proti terorismu. Například neúměrně omezují svobodu projevu, eh, oslabují ochranu eh, soukromí a údajů osobních, omezují eh, svobodu pohybu. Já už jsem reagoval veřejně na problematická protiteroristická opatření a návrhy ve Francii, Dánsku, Španělsku a Belgii. Ale obávám se, že tohle bude pravidelné téma mých vystoupení. Dvě aspekty, dva aspekty, které bych rád zdůraznil v tomto ohledu, je demokratický dohled nad bezpečnostními složkami a vláda zákona a internet. Pro mě došlo ke dvěma velkým epizodám, které ukázaly, že demokratický dohled v Evropě opravdu nefunguje za prvé to byla eh, evropská taková tolerance eh, s tím americkým programem vydávání eh, CIA a potom tady to hromadné sledování v případě Edwarda Snowdena. Kde byly naše dohledy nad bezpečnostními agenturami v tom prvním případě? Já jsem už jednal s spravodajskými službami i dohledovými orgány v řadě, v řadě zemí a brzo vydáme k tomu určité pokyny. Dále v prosinci naše kancelář vydala dokument k vládě zákona na internetu a širším digitálním světě. Většina internetu eh, je eh, v soukromých eh, rukou a neváže ho mezinárodní právo lidských práv. Tematický dokument varuje členské státy tím na proti tomu, aby tu špinavou práci dávala a soukromým, dávali soukromým firmám. Zvyšuje se samozřejmě dohled, dohled nad státem i soukromými firmami, které často eh, spolupracují. Jakou roli tedy Evropská unie v tomto všem hraje? Její kompetence v oblasti lidských práv je omezená. Já zmíním oblast, eh, kde je nejsilnější. Eh, diskriminace datová, samozřejmě ochrana dat, kromě národní bezpečnosti, to je velký, velká výjimka. Potom právo eh, eh, Evropské, tedy právo eh, lidí s postižením a Evropská unie ratifikovala příslušné dokumenty, neříkejte, že ne. A chci vidět lepší vymáhání jejich pravidel, zejména pokud jde o diskriminaci nebo antidiskriminaci. Má i všechny orgány podle směrnice příslušný orgán? Ne, nechci vidět, chci vidět implementaci těch směrnic kolik eh, postupů pro eh, porušení práva jsme tady měli. Potom formálnější eh, v uplatňování pravidel, zejména v oblasti azylu. Rád bych viděl, aby se strukturální fondy ještě za tohoto finančního výhledu použily pro velké instituce, pro lidi s intelektuálním a psychosociálním postižením. Chtěl bych, aby se lépe využívalo to velké aktivum, které má Evropská unie, agentury pro základní práva. Chtěl bych, aby se eh, více používaly mechanismy a standardy eh, Rady Evropy, kdež EU eh, má, ne, nemá určité poznatky a znalosti. Jsem rád, že pan komisař tady to, to zdůraznil spolupráci s, Rady Evropy, Evropy. Tak a teď je řada na vás. Thank you. Okay, um, thank you very much. Děkuji vám. Tady jste se dotkl něčeho, co skutečně je naší kompetencí. A ano, tady to řekla, řekl i kolega eh, Nidmel, taky pan Timmermans, že to tak skutečně je v tom eh, legislativním ve smyslu, máme se i regulační úkoly. Vím, že eh, Evropská unie, na rozdíl od Rady Evropy, eh, my jsme vlastně teprve na začátku té problematiky lidských práv a samozřejmě, že my máme velký vliv, eh, páč jsme Evropskou unii. Otázka lidských práv je obrovskou otázkou hodnot, velice intenzivní otázkou a e, pak se z toho stává otázka politická, otázka kulturní a e, tím je o to složitější se toho skutečně nějak e, ujmout správně. Prostě všechno, co se týká Evropské unie, je velice složité. Třeba vezměme si migraci. No, to je velký rozdíl oproti tomu, co se, jak se k tomu eh, staví, nebo co s tím může dělat Rada Evropy. Další věc, eh, to bylo to špehování a NSA. My tedy přímou kompetenci máme velice malou. Nemáme vlastně žádný vztah k špionážním službám. Ale něco jiného je náš politický eh, vliv, že máme sice Europol, že jo, tady vyšetřovací agenturu, ale eh, mám politickou váhu a eh, takto se vlastně základní stáva, práva stávají vysoce politickou otázkou. No, e, to sledování a špehování masové měřítku, z toho vzniklo velké téma, poněvadž jste se toho ujali. A opět e, my tedy e, se zmiňujeme o Amnesty International a dalších Eh, nevládních organizací velice dobře a eh, to se hodí, protože právě teď eh, bude hovořit ředitelka kanceláře Amnesty International pro evropské instituce a také bude hovořit o jinských semích a tak dále. Čili já vám, paní Ivano McGowan, dávám slovo, abyste nám osvětlila váš pohled na věc. Děkuji, Claude. To eh, byl velice, velice dobrý úvod pro eh, Amnesty International. Dámy a pánové, já jsem Everna McGowan, programová ředitelka a úřadující ředitel kanceláře Amnesty International zde v Evropě. Vzhledem k tomu, že máme málo času a vzhledem k tématu se omezím na tři body a snad to zvládnu včas. Ano, eh, priority eh, Amnesty International a Rady Evropy eh, se shodují, poněvadž samozřejmě ta problematika, kterou se zabýváme, je velice podobná. Já bych chtěla hovořit o tom, co řekl Claude. Legitima EU jakožto aktéra v lidských právech, dále otázka tolerance, diskriminace a nenávisti a třetí bod je otázka humanitární krize v Středomoří, tedy v našem sousedství a co my s tím. Dámy a pánové, mnoho let, a asi to už budete znát, Amnesty International eh, vyzývala a nadále vyzývá Evropskou unii, aby se prosadila jako významnější aktor v oblasti lidských práv Eh, to, že poprvé eh, byly přijaty strategie v oblasti lidských práv pro externí eh, činnost, demonstruje, že skutečně nám taková politika v oblasti lidských práv dosud chyběla. Když se podíváme na články 2 a 3 ve smlouvách o EU, tak de facto smysl Evropské unie je mimo jiné propagování hodnot lidských práv a právního státu. No a to je samozřejmě komplikované trošku. Eh, Všichni, všechny členské země jsou členy eh, Rady Evropy a také spolupodepisují konvence OSN o lidských právech. Čili my se dostáváme tady do situace, kdy říkáme, že e, lidská práva jsou nescizitelná, nedělitelná a univerzální, protože tak tomu skutečně je. A neměli bychom se tady soustředovat na otázky kompetencí, ale spíše na to, e, co dělat pro to, aby lidská práva byly realitou pro každého. A tím se dostávám e, k rámci a v Evropské unii a Eh, právním státům. Amnesty International eh, vyzývá EU, eh, e aby použila článek 7, poněvadž zatím se tváříme, jako kdyby neexistoval. Ano, samozřejmě tady jde o hodně. Amnesty International si myslí, že tento mechanismus už měl být použit po té, co parlament Eh, vydal zprávu o eh, lidských právech v Maďarsku a také eh, v otázce spolupráce členských zemí při mučení vězňů CIA po, 9, po 11. září. Taky je třeba, abychom se shodli na jedné věci. Eh, já vítám to, že, co říká pan Tirman, že bychom skutečně zde měli eh, debatovat lidská práva. A eh, pokud by třeba Rada Evropy pozvala na příští zasedání Amnesty International, by bychom byli velice rádi. Tento přístup by ovšem znamenal, že musíme stejným způsobem chápat lidská práva a strategické vize v EU. Existuje řada programů, které spadají do kompetence EU v oblasti lidských práv, ale ten přístup je zatím nesystematický, zejména tedy e, v době, e, kdy e, svobody a práva, která jsme dlouho považovali za samozřejmá, jsou opět ohrožována. Samozřejmě, že politicky je to nutné správně sformulovat, ale my potřebujeme na druhé straně také konkrétní akce. Čili potřebujeme lepší interní a externí koherenci politik v oblasti lidských práv a musíme se k tomu stavět mm, aktivněji. Ne tedy jenom hledat, kde se co porušuje, ale prostě posouvat to dál. Také potřebujeme efektivní a systematické monitorování plnění závazků v oblasti lidských práv podle evropského práva. A to znamená, eh, musíme trvat na tom, aby se Evropská unie stala signatářem eh, konvence o lidských právech. Populistické strany zleva i zprava v Evropě se domnívají, že Evropská unie ani Rada Evropy nemají do lidských práv co mluvit a myslí si, že jde o zbytečnou byrokracii. Dámy pánové, eh, zatím tedy odpadu pádu berlínské zdi eh, nikdy nebyla eh, podpora pro lidských práv tak křehká. Jestliže ovšem jim budeme ustupovat, mohou vyhrát. Evropští političtí lídři a evropské instituce musí být aktivní a aktivně bránit eh, respekt lidským právům. A tím se dostávám eh, k dalším eh, bodu a to je boj proti diskriminaci v Evropě. V minulosti byla Evropská unie takovou hnací silou změn v regionu. A k tomu bychom se měli vrátit, zejména v době, eh, kdy je tady tolik výzev. Například eh, sociální exkluze eh, Romů, tak ta je založena jedině na předsudku. A je to předsudek, který je hluboce zakotven v našich společnostech. Je to otázka nerovnosti a tak to je třeba se na to dívat. Jak řekl místo předseda Tirmans, my tedy eh, vítáme, že eh, už tady je jeden, dva případy, kdy se to řeší právní cestou, ale prostě tyto standardy se musí vynoucovat konzistentně. Dámy a pánové, v roce 2015 existují ještě děti, eh, které nemají rovný přístup ke vzdělání jen proto, že jsou Romové to by nás mělo šokovat. My eh, tady máme také eh, rozsudek Evropského eh, tribunálu pro lidská práva a také máme správní řízení Evropské komise proti České republice. Ale než k tomu došlo, to trvalo strašně dlouho. A to prostě bude strašně dlouho trvat, jestli než tedy všichni budou mít eh, rovný přístup eh, ke vzdělávání. Přibývá násilných činů z nenávisti vůči eh, Romům, muslimům, židům a sexuálním menšinám. Eh, my zde máme rámec pro eh, respektive proti xenofobii a eh, diskriminaci jinými způsoby, ale i toto by měla komise sledovat a měla by konat. No a vzhledem času přejdu k poslednímu bodu. Důvěryhodnost evropských států nic nemůže podkopat tak, jako dosavadní reakce na humanitární právu, eh, humanitární krizi eh, ve Středomoří. Eh, tady už máme miliony lidí, kteří jsou na útěku a Evropská unie se hlavně stará o to, aby zůstali někde jinde mimo naše území. Já vím, že zpráva o situaci ve Středomoří bude eh, zpracována v podobě zprávy. A mě skutečně zaujala eh, slova místo předsedy Tirmance, jak si zkuste si představit, eh, že by toto postihlo vás. My se ovšem podíváme na realitu, ta akce Mare Nostrum, ta italská Eh, italská akce zachránila asi 170 životů. Ale tato akce skončila, při, blíží se léto a bude přibývat uprchlíků na vlnách. Dámy a pánové, my můžeme debatovat dlouho chceme o kompetencích a standardech holistických práv EU, ale pokud se Evropa bude stávět zády k té humanitární katastrofě, tak nikdo tuto debatu nebude brát vážně. Děkuji vám. Thank you very much, Averna. And um, I just want... Děkuji. A já bych chtěla připomenout, že vše se vysílá i na webu. A um, je to připomenutí pro ty nevládní organizace, které nás poslouchají tak máme různé, mm, různé možnosti, oni se mohou zapojit i do této práce, jestliže poslouchají naše slyšení. Máme tady různé platformy, různé nevlatní organizace, ty odvádějí mm, práci na velmi vysoké úrovni a jsou nedílnou součástí toho, co děláme. Já bych chtěl vyjádřit vděk za opravdu skvělou práci, kterou odvádíte a vy jste příkladem jedné z mnoha nevládních organizací, které opravdu působí v této oblasti. Ale teď už opravdu se obrátím přímo na europoslance, protože vzhledem k výborným projevům čekám velké množství dotazů ze strany kolegů, kteří už se těší na tuto část otázek a odpovědí slyšení. Nejdříve bývalý předseda eh, našeho výboru, Fernando, máte slovo. Thank you, chair. Hmm, děkuji, pane předsedo. Tak eh, já mohu jenom poblahopřát eh, toto slyšení k základním právům v EU, tak eh, mohu jenom potvrdit to, co říkal pan komisař Timmermans, jeho stanovisko, že přesně o tom Evropská unie je. A na to bychom v žádný okamžik neměli zapomínat. Není to o euru, není to o eh, jednotném trhu, ale je to o hodnotách a o základních právech, které jsou zakotveny úplně v prvních článcích eh, smluv o EU a vyplývá to také z Lisabonské smlouvy. Takže v žádném případě bychom neměli mm, zapomínat a přehlédnout na přehlednout význam a přehlednout to, že dochází k zhoršování situace v oblasti lidských práv v posledních letech a nejenom kvůli špatnému zvládání krize, ale skryto za touto krizí je také to, že zapomínáme na to, že opravdu to je důležitá věc, lidská základní práva. Rád bych využil příležitost se vyjádřit ke konkrétním bodům. Pan komisař Timmermans bohužel musel opustit eh, naše slyšení, ale rád bych se obrátil na řečníky, které jsme pozvali a právě jsme vyslechli. Za prvé, mm, zástupkyni rady Nilink, protože jsem vědomě vyjadřovala ke svobodě projevu na síti, k neutralitě a dalším hodnotám. Ale na síti jsou skryta rizika. Svoboda v projevu. To je také otevřená brána pro nenávistné projevy. Měli jsme zde tuto sebevražednou katastrofu, která stála život 150 lidí v Alpách a téměř 50 eh, z nich bylo španělského původu a to vyvolalo tak nenávistné projevy a takové množství nenávistných projevů, které opravdu nás vedou k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jak rozlišit mezi svobodou projevu na sítí, na internetu a mezi tím, aby se poskytovatelé zapojili do této morální, politické a podle mě také právní povinnosti bránit nenávistným projevům, zabránit jim, aby se neděli. Mnoho lidí se skrývá za anonymitu a nepopsatelným způsobem projevují svou nenávist. O to jsem se s vámi chtěl podělit a těším se na vaše odpovědi. Mám také připomínku a dotaz pro paní Kokot, která zde zastupuje Evropský soudní dvůr jakožto generální advokátka. Teď nesedí za stolem vpředu, ale předpokládám, že dotaz můžeme pro ní poznamenat. Máme nějaký precedent stanoviska u Evropského soudního dvoru, který by byl v rozporu se stanoviskem komise. Máme 28 členských států Unie. Jak je to eh, s Evropskou umluvou o lidských právech? Abychom konečně naplnili ustanovení, které je zakotveno v článku 6, a sice, že EU by měla být aktivní částí Rady Evropy a Evropské umluvy o lidských právech. Tak je to tady s A pak eh, vím, že jste znepokojena vnějšími hranicemi a porušováním lidských práv. A nejenom, netýká se to jenom eh, dopadu na nezletilé, ale také na potenciální uchazeče o azyl. A já doufám, že nová legislativa ve Španělsku byla konečně přijatá a bude účinná. Vláda ve Španělsku se teď nějakým způsobem snaží stvrdit eh, to porušování práv, které vy jste, eh, které vy jste odsoudila. Eh, můžete nám něco říci k tomuto opravdu znepokojivému předpisu? Děkuji. Paní generální advokátka Kokot bohužel musela opustit sál kvůli eh, povinnostem, ale pokud byste mohli svůj dotaz eh, předat také písemně, tak my ho předáme dál, aby na něj mohla odpovědět. Bohužel měla opravdu naléhavé povinnosti a musela nás opustit, ale my v každém případě děkujeme za její účast. Já už nebudu prodlužovat své předsednické poznámky, dám rovnou slovo panu Vojtovi. Já také, Vorsitzende. Děkuji, pane předsedo. Slova pana před... komisaře Timmermansa nejsou pro mě úplně snadno stravitelná, pokud je o demokracii, právní stát a základní eh, práva, to, že tvoří tři základní pilíře. Já chci uvést eh, příklad z Německa a z Řecka. Proč potom tyto věci při vyšetřovacích zprávách nezazněly? Proč z toho nevyplývají? Já si myslím, že všichni známe eh, roli NSU v Německu a procesy. Včera došlo k dalšímu úmrtí mladá žena, 20-letá, tajná služba v Německu nasazuje a využívá určité osoby a ví se o tom a pokud o tom nikdo neví, tak minimálně byl přítomen. A já si myslím, že tato věc dosáhla už takových dimenzí, kdy to, se to neomezuje pouze na Německo, ale měli bychom se tím zabývat v celé Evropě. Před dvěma měsíci například v Řecku jsem viděl eh, mm, zatčené osoby Golden Marke a informoval jsem se o jejich podmínkách. Oni jsou drženi ve vězení za podmínkách opravdu velmi nedobrých. Mě by zajímalo, proč se nehovoří o těchto situacích, proč se nehovoří o tom, že tam poslanci vnitrostátního parlamentu jsou drženi 18 měsíců, jsou ve vazbě, aniž by eh, jim byla předána že obžaloba. Je to otázka, která se týká zejména pana komisaře pro lidská práva, také pana místopředsedy komise Timmermanse. Děkuji. Barbara. Spinelli, děkuji, pane předsedo. Mně je opravdu líto, že už tady není paní generální advokátka Kokot, protože eh, mám dotaz právě na ní. Ale možná, že mi může odpovědět také Někdo jiný z řečníků, pan komisař pro lidská práva. Pan předseda, stejně svou otázku položte, my ji předáme. Ano, odpověď. Eh, moje otázka se týká eh, reakce soudního dvora, odpovědi soudního dvora, pokud jde o přistoupení k umluvě o lidských právech. Mám dva body. Jednak jde o vnější politiku a o problém kompetence, pravomocí. Já jsem opravdu zklamána tím, že rada soudní dvůr má za to, že Rada Evropy není oprávněna zasahovat u vnější politiky EU v případě tedy té zahraniční politiky. Protože k tomu nemá pravomoc, není kompetentní. Soudní dvůr ale nemá žádné pravomoci a nechce ani dát pravomoc někomu, kdo zvenku posuzuje vnější bezpečnostní politiku EU. A to tež platí pro judikáty, které se týkají dodržování základních práv v jednotlivých státech. I v tomto případě se věc posuzuje v rozporu s důvěrou a s pravidlem důvěry, která panuje mezi členskými státy v EU. Je to tedy posuzování jeden druhého a problematika tohoto posuzování. Jsou to tedy rozporuplné, dokonce perverzní body, které se objevují ve stanovisku Soudního dvora k tématu přistoupení EU eh, e k úmluvě. Pan předseda, já si myslím, že tyto otázky, které se týkají přistoupení, jsou opravdu důležité. My je tady předáme paní generální advokátce. Eh, toto slyšení je eh, zveřejněno na webu, takže je důležité také, aby eh, zazněly otázky na hlas, protože mnoho lidí, které zajímá toto téma, je poslouchá. Další na řadě Katrína Činiči, také právnička. Ano, děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak zazněla spousta témat, ale já bych nejdříve chtěla poděkovat všem řečníkům, kteří dnes vystoupili k tomuto opravdu důležitému tématu. Téma, ke kterým bych se chtěla vyjádřit, eh, těch témat je opravdu hodně, já se bohužel omezím jenom na jedno, které mi hodně leží na srdci. Já to kvůli časovým důvodům tedy se omezím pouze na jedno, ale zaznělo ve všech projevech a je to ochrana práv nezletilých. Ve vystoupení pana komisaře Timmermanse toto téma zaznělo. On potvrdil, že opravdu tady je nezbytná vazba mezi eh, eh, tím omezením dodržování základních práv a mezi hospodářskou krizí. My bohužel víme, že ty, kterých se to týká nejvíce, jsou právě nezletilí a jejich práva, protože jsou to zranitelné osoby, které naopak bychom měli ještě více chránit a o to více chránit, pokud se nacházejí v nějaké situaci, nějaké krizové oblasti. Zazněly také různé situace, kdy dochází k porušování a utrpení, porušení práv nezletilých a utrpení, ať už jde o romské děti, které mají omezený přístup k vzdělání, nebo eh, o děti, které se nacházejí v oblastech s zničeným životním prostředím, děti nezletilých migrantů, kteří jsou často zadržováni v nějakých eh, nepříjemných situacích. A pak další téma, které mi opravdu leží na srdci, protože ho mám na starosti jakožto zpravodajka eh, u jedné směrnice, na které pracujeme, a to jsou nezletilí, kteřím se přistupuje jakožto k dospělým v případě nějakých soudních procesů. A potom jsou to nezletilé, nezletilí oběti, které jsou oběti nějakých eh, například pornografických eh, stránek nebo jednání na síti a tak dále. Myslím si, že to jsou subjekty, které bychom měli opravdu o to více chránit a často nemají dostatečnou podporu. Mimo jiné také se hovořilo, což je velmi eh, zajímavá právní diskuse, a hovořilo se také tady o přistoupení EU k umluvě o lidských právech. A já si kladu otázku, zda nenastal okamžik vyhodnotit, a to velmi pečlivě, možnost eh, přistoupení EU eh, e k umluvě o také právech dětí a mladistvých. Je to jenom taková otázka ke zvážení, kterou kladu ke zvážení všem. Já si myslím, že takové to přistoupení EU k umluvě eh, nezletilých a dětí nebo dětí a mladistvých je opravdu téma, které je pro EU důležité. Pan předseda, to byl zajímavý eh, bod. Já si myslím, ta otázka nezletilých, to je věc, kterou eh, zvažují mnozí členové a já děkuji za to, že jste na to upozornila. Dalším řečníkem je paní Veržia. Oui, Euh, monsieur le président. Děkuji, pane předsedající Já vítám, eh, že se koná toto slyšení, takže děkuji vám oběma. Vím, že oba jste sehráli hrali důležitou úlohu eh, v tomto, pane předsedo, a vy i paní eh, Ferreira. Pardon, Ferrara. Naši eh, řečníci, zejména pan eh, Mužník se paní Mikan, eh, přišli se skvělými prezentacemi, plnými příkladů, které jasně ukazují rozpory, které existují mezi evropskými institucemi v této věci. Ano, máme tady hodnoty, zásady, velkolepé deklarace a potom, jsou tady, potom je tady praxe, konkrétní kroky a obecný směr věcí, kterým se ubírají. No, ten není dobrý. Podívejte se na eh, rozhodnutí eh, Soudu pro lidská práva a to, eh, kolik evropských zemí, v kolika upadají standardy v lidských právech. Ano. Ale e, máme tady standardy, ale e, není tady pokrok, e, internet, obecné sledování. To je e, samozřejmě velké téma potom to, jak se to instrumentalizuje v boji s terorismem, to je velice eh, zaražící. Já jsem francouzská, vidím, jak se to děje ve Francii, v té, co se děje ve Francii v téhle věci. A po lednových útocích se dějí takové věci, že to velmi znepokojivé. Eh, to, co se děje eh, v této oblasti, je opravdu skandální a nehodné země, jako je Francie. Mohla bych přijít ještě s dalšími příklady, ale zkusím něco konkrétního. Velice citlivě vnímám otázku. toho, jak Evropský uh, soud pro lidská práva a Rada Evropy Rady Evropy tedy uh, se váže na Evropskou unii. My chceme uh, opravdu pokračovat tímto směrem. Já neříkám, že by naše instituce neměly efektivně spolupracovat, často říkáme, že tomu tak je, ale není tomu tak. V tomto výboru sledujeme to, co se děje na této frontě. Často um, tady máme um, sledování um, nebo nesledujeme eh, všechno, co se děje, například článek 7. Eh, Takže myslím, že bychom se měli zaměřit na některá konkrétní témata a zjistit, jak pokročit eh, v některých věcech, například v kompetenci EU v boji s diskriminací. A teď k té otázce. Mm, na přistoupení k umluvě. To rozhodnutí Evropského uh, soudního dvora um, by mě vyvolává velké uh, obavy. Máme tady zcela uh, nejasnou šedou oblast. A takové dvojznačné. Pokud tohle uděláme, eh, jaký zájem na tomhle bude mít Evropská unie? Eh, být signatářem na umluvě, co by to znamenalo pro Evropskou unii? jako právní subjekt. Pro mě je to tak trochu problém, jak může soudní dvůr klást podmínky, eh, které nakonec půjdou proti článku smlouvy. V téhle věci je třeba toho učinit hodně. Musíme se nad tím eh, zamyslet eh, velice důsledně v tomto výboru, tak abychom se eh, vyhnuli tomu, aby Rada, Komise, Parlament a Soudní dvůr se nebyly nakonec na kordy, protože to mohlo být nesrozumitelné pro zbytek světa. Děkuji. Já chápu, že kolegové chcete hovořit dlouho, protože jsou to opravdu hluboké otázky a máte tady pravdu ohledně vztahu s Radou Evropy který probíhá a není to úplně eh, právně přesné, jak říkal pan López Aguilar před chvílí. A je důležité, abychom toto i nadále budovali a jsem velice rád, že poslanci se na to zaměřují a opravdu věřím, že se nám podaří eh, i nadále dosahovat pokroku. A jako eh, předseda k tomuto vedu řadu jednání a chci, aby to bylo co nejtransparentnější. Teď má slovo pan Duariste. Děkuji, ehm, pane předsedo. Členské státy eh, eh, se očividně v tomto nechtějí angažovat, měli bychom to udělat za ně tedy. Jak říkal pan Timmermans, musíme znovu objevit eh, krásu dialogu. U nás v Baskicku politická a sociální většina stojí eh, za politickým procesem, jehož cílem je eh, mírové vyřešení posledního zbývajícího konfliktu v Evropě. Ale nemáme s kým mluvit, protože eh, ústřední španělská vláda odmítá kohokoliv uznat. Dokonce i podkopává mírový proces, zadržuje právníky a také odmítá dodržovat eh, eh, evropskou, evropský princip eh, odsouzení stej, na stejnou dobu za stejný zločin v jiných zemích. Myslím, že tady máme tady problém dvojího měřítka. Musíme se pokoušet řešit konflikty po celém světě, ale myslím, že musíme ještě aktivněji Eh, se stavět k eh, řešení konfliktů po celé Evropě. Myslím, že to potvrdí, eh, tedy potvrdí naši kredibilitu. Demokratický dohled, o tom tady hovořila a Rada Evropy a to by bylo určitě dobré. Dobrá, děkuji vám. Právě mě bylo připomenuto naším sekretariátem, že máme velké spoždění, ale velké spoždění, pane Diaz de Mero. Já jsem zrovna vysvětloval že máme eh, nesmírné spoždění. Takže jestli byste, eh, vám to nevadilo, dali bychom vás do dalšího kola. Máme takové spoždění, eh, že tady máme dokonce rekord. Nebo chcete? 30 vteřin. Aspoň 30 vteřin mi dejte. Já vám to nedokážu od, odmítnout nikdy. Děkuji vám a za schojivost, pane předsedo. Těch 30 vteřin. A To bude eh, reakce na předřečníka. On eh, tady hovořil o demokratické legitimitě. A není legitimní začít tady hovořit o míru, když eh, systematicky bráníte násilí. A vidíte, to netrvalo ani 30 vteřin. Dobrá. Tak teď hned další řečnice paní Winberg. Já vím, že vy vždycky mluvíte stručně, tak prosím. Děkuji, eh, pane předsedo. A děkuji vám za všechny ty informace od eh, řečnického stolu. Hovoříme tady o důležitých otázkách základní svobody a práv. Všichni jsme proti diskriminaci, samozřejmě. Eh, budeme se snažit maximálně s tím bojovat a bez ohledu na to, o kom hovoříme, ale žijeme ve velice multikulturní společnosti. U nás ve Švédsku jsme měli hodně peněz do integrace. A mělo to úplně opačný efekt. Vytvořilo to eh, oblasti na okraji eh, s lidmi z různých společností, kteří eh, žijí bok pro boku, po boku. Takže musíme se snažit spojovat lidi aby pracovali eh, ve stejné společnosti eh, a žili vedle boku. A potom, pokud jde o převaděčství eh, mm, a obchod s lidmi, máme tady převaděče, kteří dostávají spoustu peněz za to, že převážejí na lodích lidi v Evropy. A proti tomu také musíme bojovat. Když už tady hovoříme o tom, že nezletilé děti jsou pašovány do Švédska, přijíždějí sami, tak to je výsledek organizovaného převaděčství. Ve Švédsku máme také eh, spoustu problémů eh, s eh, lidmi, kteří přicházejí z Rumunska a A co koreňská kritéria, jak je plníme? Myslím, že o tom hovořila paní Spinelli. A potom, když hovoříme o lidských právech, tak mi napadají ženy a děti, které jsou předmětem násilí. Hovořím tady například o, ženské obřízce, e, která je v EU zakázaná. Co s tím uděláme? Tady se o tom hodně hovoří, nic moc se nedělá. Děkuji. A teď Ulrike, prosím. Děkuji, e, pane předsedo, děkuji za slovo. Po druhé, myslím, že to zvládnu také za 30 vteřin. Kristýně Lidze eh, z lotyšského předsednictví. Eh, víte, eh, pan Timmermans tady hovořil o přístupu rady k vládě zákona. Oni se pokusili to otevřít minulý rok. Jednou za rok se budou zabývat situací v jednotlivých členských státech. Jelikož Lotyšsko má teď předsednictví, došlo už k nějaké konzultaci nebo k nějaké přípravě toho výročního dialogu eh, k tomuto návrhu, nebo na základě tohoto návrhu z minulého roku. Děkuji a teď pane, eh, paní Mayer. Děkuji, eh, pane předsedo, taky to řeknu stručně. Mám dvě otázky. První otázka se týká Eh, eh, tady zástupce Rady Evropy pro lidská práva, hovořil jste o, o vašich starostech ohledně eh, těch odmítání lidí z vnějších hranic. Kolik jich bylo, kdo to udělal a kam? a potom na Amnesty International k těm tragédiím na moři. Nemyslíte si, že právě těmi záchrannými operacemi se akorát ty tragédie množí, protože pašeráci vědí, nebo převaděči vědí, eh, že eh, můžou dát lidem méně eh, vody, méně jídlo a na horší loď, protože vědí, že stejně je někdo zachrání, takže nemá to takovýhle kontraproduktivní efekt. Děkuji. Děkuji. Poprosím eh, řečníky, aby eh, reagovali ale netradičním způsobem. Prosím, neberte každou otázku, protože to by bylo nemožné, protože tady jsou ještě další řečníci, úplně nové kolečko. Takže pokuste se to, prosím, eh, vzít všechno šmahem. Pokud to byly ovšem některé podrobnější otázky, tak já poprosím pana generálního advoká, paní generální advokátku o odpověď, tak každopádně to si vyřídíme písemně, tak na ty neodpovídejte a Eh, spoustu věcí také vyřídíme eh, písemným dialogem, takže prosím velmi stručně. please. Okay. First was a point you made. Tak nejdříve k tomu, co jste řekl vy. Vy máte politické nástroje, ale také máte eh, právní nástroje, které se už 15 let nepoužívají. Ano, to bych právě chtěl, aby se tady něco udělalo. Dále odhánění od hranic, ano, v posledních třech letech eh, se to, o tom hovořilo v souvislosti eh, s Itálií, Řeckem, Bulharskem a Španělskem. Španělsko nedávno eh, si to pokusilo dokonce uzákonit. To je velmi problematické. Spolupracujeme se španělským řady a snad se to brzy vyřeší. NSU a Německo, ano, v květnu jedu do Německa. Eh, Řecko, eh, Zlatý úsvit, eh, vězni té úsvitu. A já vím, že vláda se snaží s nimi jednat jako s rasistickou, nikoli zločinnou organizací. Dále, pokud se týče reakce se, no, podívejte se na konvence Eh, ke kterým už eh, Evropská unie přistoupila, třeba eh, práva lidí z tělesně, tělesně postižených a chce to uvést život. Ano, samozřejmě, ano, ratifikujte další, ale ty, ke kterým jste už přistoupili, tak prosím naplňte je životem. Děkuji stručně. A já jsem eh, možná zapomněla úvodem poděkovat paní zpravodajce, se omlouvám. Eh, tady byly dva body. Za prvé eh, k převaděčství a pašování. Samozřejmě je třeba se vypořádat s každým zločinem v souladu s právním rámcem. To znamená spravedlivý eh, soudní proces a tak dále. To není problém. Eh, ostraha hranic v EU a eh, migrační politiky de facto vedlo k tomu, že se naprosto zavřely všechny pozemní hranice a je zde snaha uzavřít také hranice námořní, čili tam se de facto vytváří poptávka po Eh, něčem takovém poopašování. No a pokud se týče těch záchranných operací, eh, fakta nám říkají něco jiného. Letos v lednu eh, se neprováděly žádné záchranné operace, protože máme jenom Frontex, oni pouze chrání hranice, ale nezachraňují v lednu jsme měli o 60 o 60 uprchlíků, kteří připluli eh, více. Co to znamená, eh, ta záchranná akce ta tedy nepůsobila jako přitahovací faktor, naopak odstrašující. Čili to jsou fakta. Čili skutečně by bylo třeba, aby ten, te, ty záchranné akce se opět eh, rozjeli. Ano, děkuji za stručnost. Ano, eh, jinak tedy eh, pokud tedy eh, máte ještě eh, další otázky, tak možná je, ještě, ještě tedy stručně od předsednictví. Pokud se týče právního státu, ano, konzultace probíhají, je to proces, není to jednorázová záležitost. My spolupracujeme s českými zeměmi a příští eh, předsednictví už bude mít pravidelnou, pravidelný dialog na radě. Druhá otázka pana Lopeza Aguilara, jak rozlišovat eh, mezi eh, svobodou projevu a mezi nenávistnými projevy. To je, myslím, velmi citlivá otázka, e, jak tedy e, chránit demokratické hodnoty a přitom nepřipustit, abychom, e, aby byly zneužívány. To je skutečně, a ty nenávistné projevy, to je zneužívání, že přístup pro všechny stejný, tak to, myslím, není úplně nejlepší. No, řekl bych, že eh, štrasburská eh, jurisdikce nám ukazuje, jak je možné dodržovat principy a zároveň eh, bojovat proti, bojovat proti těmto Eh, nenávistným projevům. Prostě jak držet rovnováhu mezi eh, nutností a zároveň mezi eh, tím, co je potřebné. Děkuji. Tak já bych vám chtěl poděkovat tedy našim řečníkům, že za, za velice kvalitní Eh, velice kvalitní eh, odpovědi, ale také úvodní proslovy. Takže děkuji mnohokrát. Tak a eh, my máme takové spoždění, jaké jsem tady ještě neměl jako předseda. No, je to bohužel tak. A já bych teď eh, prosil, aby eh, se dostavili řečníci dalšího panelu. Děkuji vám. Sorry, sure. Colleagues, um, colleagues, I'm going to start right away and I'm going to... Tak, kolegové, prosím, eh, eh, zahájíme hned a já se omlouvám eh, to, že tady máme takové spoždění, to je to je opravdu moje vina. Nicméně dali jsme velký prostor také eh, kolegům poslancům, což eh, reflektuje, jak eh, zajímavé téma to je. No a já bych teď trošku přehodil řečníky. Jako první bude Lotte Leicht, ředitelka pro prosazování zájmů v Evropské unii a ředitelka vyslané kanceláře Human Rights Watch. Eh, samozřejmě můžeme eh, potom tedy eh, váš příspěvek dát k dispozici e-mailem poslancům. Možná, že kdybyste chtěla to trošku zkrátit, bylo by to výborné, ale každopádně budou ještě také otázky. Eh, takže eh, možná, že ty moje rady nejsou úplně špatné. Takže eh, Lotte Leicht, paní, kdybyste tedy začala a pak to můžeme rozeslat. Děkuji vám, Claude, a děkuji vám za pozvání na tuto významnou výměnu názorů. Budu stručná a trošku to zkrátím a ono to není zase tak těžké, protože tady už bylo řečeno mnohé z toho, co mám v prezentaci a samozřejmě tu prezentaci vám dám k dispozici. Já se zaměřím spíše na eh, to, co je obtížnější a zaznělo to trošku i v tom předchozím panelu, já to tady prohloubím. A sice to je ta mimořádná krize ve Středomoří. Především tedy mnohokrát zde již bylo řečeno, že EU e, je založena na společných hodnotách lidské důstojnosti, rovnosti a spravedlnosti. Nicméně asi jste si všimli, že mnozí z těch, kdo dnes žijí v Evropě, pro ně tedy znamená Evropa místo exkluze, diskriminace a utrpení. EU má silný rámec pro lidská práva, je odhodlána eh, respektovat lidská práva, eh, nicméně ten respekt je třeba poměřovat více eh, skutky než slovy. A realita je, že lidská práva jsou často zneužívána, zanedbávána v EU a jejich vynucování je chabé. Zastavím se u migrační a asilové krize současnosti. Evropská unie se potýká s velkými výzvami v oblasti eh, imigrační a asilové politiky a svět nás sleduje. Eh, to, že nerespektujeme práva asilantů, žadatelů o azyl, eh, tak to je skutečně sledováno jak v zemích původu, tak v zemích tran, eh, transitních. Silnější příliv uprchlíků ze Sýrie, Eritreje a tak dále, tak to přispívá k té skutečné reálné krizi na našich hranicích a k tomu patří také mnoho úmrtích na moři a k tomu patří také brutální odhánění od našeho území. Pro ty, kteří se sem dostanou, to často znamená, eh, že jsou zadržení eh, za eh, urážlivých podmínek a naprosto v neodekátních v neodekátním prostředí v roce 2014 eh, k nám eh, přišlo, no, připlulo po moři eh, víc než 200 tisíc lidí, což je více než čtyřikrát tolik než rok předem. Středozemní moře je tou nejvíce smrtící cestou. V roce 2014 tam zahynulo více než 3 tisíce lidí a Eh, v roce 2015 dosud, tedy do března, do konce března, eh, to bylo kolem 500 lidí. Mare Nostrum eh, zjistilo, že počet migrantů se oproti stejnému období loňského roku více než zdvojnásobil a Ukázalo se, že Mare Nostrum nepřitahovalo migranty, to už tady bylo řečeno, ale eh, lidé budou pokračovat ve snaze dostat se k nám, eh, i když to bude nebezpečnější. Eh, Frontex, ten má omezený mandát, zdroje a mandát a povinnosti a také vybavení, takže skutečně není, není schopen Eh, rozpoutat akci, která by byla adekvátní. Migranti a žadatelé o azyl se snaží eh, dostat do EU také po zemi a eh, trpí. Bulharsko a další země si vytvořilo, vystavělo bariéry na hranicích a to znamená, že mnozí Syřané místo toho volí nebezpečnější cestu přes Egejské moře. Eh, také Španělsko opevnilo své eh, hranice v severoafrických enklávách a mm, také minulý týden eh, schválil zákon s tím, že nyní lidé, kteří jsou chyceni na plotech, i ti, kteří už jsou na španělském území, mohou být zahnáni zpátky mnozí bývají zraněni eh, také z ruky eh, ochránců španělských hranic a mnozí jsou vháněni do rukou eh, afrických bezpečnostních sil. Dá se říci, že Evropská unie Eh, nyní eh, externalizuje eh, svoji ostrahu hranic a to vnímáme se znepokojením. Na, tedy v květnu se bude probírat právě migrační agenda a Human Rights Watch i toto sleduje s poněkud s obavami. Mm, myšlenka, že by se žadatelé o azyl už tedy žádosti o azyl vyřizovali eh, v Alžírsku a jinde, prostě mimo naše území a eh, třeba i v Sudánu, eh, to je země, kde určitě se nedrží lidská práva, naopak je zde mnoho válečných zločinů a genocída a zločinů proti lidskosti. Také v Egyptě vidíme, že i pokojný, pokojný odpor bývá tvrdě potlačován. Nicméně pokračuje se dál s těmito plány a e, e, také programy, e, své plánované programy na vrácení uprchlíků nám způsobí určité obavy. Dřívější programy byly v podkuratelou UNHCR a bylo to skutečně eh, dobré, pomáhalo to zejména tedy eh, pro uprchlíky, eh, kteří žili v táborech. Nicméně to, jak se k tomu přistupuje ve Spojených státech a v Austrálii, tak to je poněkud něco jiného. Budou podmínky přijetí podobné jako v Evropě? A jak dlouho budou muset lidé čekat na vyřízení? Jestliže tady můžeme očekávat, že e, toto budou e, spíše detenční zadržovací centra, e, je docela možné, že migranti na člunech eh, budou moci být posíláni zpátky, eh, případně budou vraceni zpátky do svých zemí, kde by se měli jejich žádosti o azyl eh, nějakým způsobem projednat. Nevíme, jak to má být a chceme odpovědět. Také otázky outsourcování, vyhledávání a záchrany do jiných zemí, jako je Egypt nebo Tunisko, tak to se nám také nezdá to by se muselo zajistit, aby země na jižním pobřeží eh, eh, Středozemního moře eh, museli by mít dostatečnou, dostatečnou výbavu, vybavení, schopnost zachraňovat byšence na moři. A to znamená, že uprchlíci do Evropy by skončili svoji cestu Eh, daleko dříve, než se dostanou do Evropy. Samozřejmě, že tímto systémem se zmenší počet eh, uprchlíků, ovšem pro ně se ten problém neřeší. Eh, mohlo by to vést k praktikám, které budou možná nepřijatelné. Jestliže Evropská unie skutečně chce zachraňovat životy, měly by se členské státy dohodnout na politikách, které umožní uprchlíkům, aby se k nám dostali bezpečně, eh, včetně eh, pře, eh, přechodných sídel pro uprchlíky, včetně vydávání více víz a pomoc těmto uprchlíkům plus lepší sdílení této zátěže mezi členskými zeměmi ty základy evropské migrační politiky by měly být viditelné a jasné. Prostě zachraňovat životy na mořích a ne vracet ty lidi zpátky. Slušné zacházení s migrantům a e, azylantům umožnit e, férovým způsobem podávat žádosti o azyl. Ale nejdůležitější ze všeho je zachraňovat životy a to, že to Evropská unie nedělá, to se prostě nedá eh, odpustit, to je neumluvitelné. Je třeba, aby Evropa měla svou celoevropskou operaci pro záchranu prchlíků. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji a Nyní eh, požádám Gabriela Togenburga a eh, samozřejmě eh, my tedy, pokud byste zkrátili tady ty, ty, ten slot na 10 minut pro váš proslov, byla by, byla by větší šance pro odpovědi potom. Ale je to na vás, jestli na to přistoupíte nebo ne. Často eh, je možné toto zkrátit na pět minut. A možná byste se mohli eh, také soustředovat jenom na ty klíčové body, tak jak to udělá Lotte, možná jeden nebo dva klíčové body. Eh, takže jaká jsou konkrétní rizika z, otáz, z ohledu tady z základních práv? Prosím, Gabrieli. I guess I, I should be... Mm, děkuji za slovo. Myslím, že jsem eh, to zvládnu rychle, protože eh, před mnou bude opravdu efektivní a říká se na druhou stranu, že agentura je slov pomalejší, ale já se budu snažit opravdu se vyjádřit rychle. Rád bych poděkoval panu předsedovi za to, že nás pozval na dnešní slyšení. Myslím, že jde opravdu o milník eh, v kalendáři události, které se týkají základních práv Unie a paní Ferrara dokonce doplnila další prvek k tomuto milníku tím, že se obrátila přímo na zástupce občanské společnosti. Ona říkala, že s nimi konzultovala platformu základních práv, která shromažďuje mnoho nevládních organizací. A myslím si, že to je dobrá tradice, kterou bychom mohli zahájit a, a sice obracet se právě na organizace občanské společnosti. Jak to říkal Claude, je to tradice, kterou vytváříme a já jsem rád, že se mohu zapojit a být užitečný každý rok pro parlament. Jsem rád také za to, že každoroční zpráva agentury přispívá k těmto různým milníkům, který vidíme v politickém cyklu v oblasti základních práv. Každoroční mm, zpráva řeší práva dětí, mm, přístup k právu a spravedlnosti a tak dále. Ale já jsem byl požádán o to, abych se zaměřil zejména na měnčiny. Je to na jednu stranu velmi vágní pojem, který zahrnuje spoustu situací, spoustu skupin, máte tradiční vnitrostátní menšiny. Loni můžeme říci, že byl takový speciální rok, protože z 28 členských států, polovina z nich, tedy 14, musela předložit svou zprávu podle eh, povinností, které vyplývají z organizace OSN pro menšiny, z úmluvy pro ochranu menšin. A eh, zanedlouho proběhne v parlamentu workshop, který bude opět zaměřen na otázku menšin. Já bych se chtěla zabývat třemi otázkami. Jednak situací Romů, za prvé, za druhé otázkou e, náboženství a pak také obětmi. Pokud jde o Romy, tak e, když vystupovala zástupkyně Amnesty International, tak jsme hovořili, že probíhá e, řízení pro porušení povinnosti, je to řízení pro, proti České republice Není to překvapivé, podíváme-li se na průzkum, který se zaměřil na situaci segregace ve systému vzdělávání v 28 členských státech, tak průzkum ukázal, že Česká republika je na tom nejhůře z členských států. Nejde o to, že bychom tady pramířovali Českou republiku, jde naopak o to, že vám chceme ukázat, že opravdu dává smysl zkoumat pravidelně všech 28 členských států a uplatňovat objektivní a konzistentní ukazatele. A to je právě důvod, proč eh, tento průzkum, který jsme proběhli, provedli loni, budeme opakovat, budeme provádět také letos, abychom mohli vyhodnotit ty trendy. Je totiž důležitější identifikovat trendy, abychom mohli popsat celkovou situaci v daném členském státě. Jak je to se situací Romů? Dochází k segregaci ve vzdělávání, to je asi ta nejzávažnější problematika. My jsme to řešili ve všech 28 členských státech a například v České republice 23% romských dětí eh, chodí do škol, které jsou buď zvláštními školami, anebo eh, jde o, řekněme, běžné školy, ale většina žáků eh, jsou romové. Na Slovensku je to 20%, Francie 18%, tím se také až tak nedaří. A investuje se poměrně velké množství prostředků do integrace Romů, ale výsledky jsou neuspokojivé, to znamená, je to něco, na co je třeba se zaměřit. Eh, druhá připomínka, etnicita a náboženství. Mm, stále jsou důvodem diskriminace a mm, trestné činnosti motivované nenávistím a to ve všech 28 členských státech. Podíváme se na různé údaje, které máme z orgánů, které se zabývají rovností, tak eh, etnicita je často důvodem k diskriminaci a úroveň diskriminace mm, je velmi vysoká, naopak eh, nízké je povědomí o právech obětě, obětí. Eh, podobně můžeme vyhodnotit trestnou činnost motivovanou nenávistí. Mm, pan komisař Timmermans citoval náš průzkum, když hovořil o tom, že 26 eh, židovských respondentů našeho průzkumu mezi židovskou populací uvedlo, že eh, čelili eh, antisemické šikaně v 12 měsících, které předcházely danému průzkumu. A 38 respondentů židovského původu eh, řeklo, že se eh, snaží nenosit žádné symboly, které by je spojovaly s příslušností k eh, židovskému etniku, ale také část z nich řekla, že se vyhýbají místům ve svém okolí, protože by se tam jednoduše necítili bezpečně. Podobné výsledky jsme zjistili v posledním rozsáhlém průzkumu o osob z komunity LGBT. I tady jsme zaznamenali určitý stupeň trestné činnosti motivované nenávistí. Mělo by to být tedy prioritní téma pro členské státy a blížící se roční zpráva nám ukáže, že schromažďování dat, to znamená informace, které máme o jednotlivých incidentech, o pachatelích, o obětech, tak eh, že, tyto data, že tato data jsou poměrně nedostatečná. Potřebujeme spolehlivé statistiky. Závěrem práva obětí Došlo k určitému pozitivnímu pokroku. E, směrnice o obětech musí být e, provedena listopadu tohoto roku. Mm, byl předložen první obsáhlejší průzkum nebo studie, která řeší služby poskytované obětem ve všech 28 členských státech. E, mm, zaznamenali jsme slibné postupy, takže určitý pokrok tady je, ale zároveň informování obětí o těchto službách, které jsou k dispozici, je nedostatečné a také eh, jazyky, kterých se využívá, jsou nedostatečné, protože je důležité, aby eh, informace byly v jazyce, který je srozumitelný pro dané osoby. Dále možná je zapotřebí se zaměřit tedy na provádění, to je první doporučení, a za druhé je třeba zdůraznit přidanou hodnotu ukazatelů. Co tím mám na mysli? Ten první závěr – musíme se stavět k věci pozitivně, tedy musíme uznat, že právní rámec, který stanovila EU v oblasti diskriminace a e, trestné činnosti vyplývající e, z násilí a e, nenávisti, tak legislativa tady je, ale implementace zaostává. Členské státy by měly zintenzivnit informační osvětové Kompaně eh, například směrnice o rovnosti klade členským státům povinnost, aby eh, zranitelné rizikové populace byly informovány o příslušné legislativě. Ale podíváme-li se na výsledky našeho průzkumu, tak vidíme, že realita je přesně opačná. Dané osoby nic o tom nevědí, což je problém. Protože pokud dané osoby neznají svá práva, tak potom ani eh, neoznamují dané incidenty. Pachatelé jsou si, by si měli být vědomi toho, že je eh, bude čekat vysoký trest, pokud se dopustí takovéto trestné činnosti a oběti by měly vědět o tom, že mají práva a měly by mít důvěru v eh, příslušné orgány, aby věděli, že se jí zastanou. Dále, závěr, který se týká ukazatelů, možná, že bychom se měli eh, více věnovat praxi, odklonit se nebo nezaměřovat se už tak na legislativu, na knihy, na teorii, ale zaměřit se více na to, co se děje v praxi. A ve zprávě se právě věnujeme no, tomuto tématu a tuto zprávu zveřejníme za 10 týdnů. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji také za zapojení agentury FRA do této zprávy. Nemůžeme určitě vinit výbor Libe z toho, že by byl málo ambiciozní, protože dalším řečníkem eh, je host, který bude hovořit o této studii, kterou jste už někteří z vás četli. Eh, jde o pouze část dopadu krize, je to dopad na základní práva, ale krize má dopad na celou Unii a mimo jiné také na základní práva. A tady mám v ruce tuto zprávu. Ale je těžké ji odprezentovat během pěti a deseti minut, takže opravdu nejsme málo ambiciozní. To se týká úsporných opatření, bydlení, spousty věcí, které jsou důležité. To vše je v této zprávě. To vše je ve zprávě Laury. Je zde i svoboda eh, projevu a eh, přístupu k informacím. A ta zpráva je velmi komplexní. Ale já bych chtěl poděkovat tomto útvaru, který vytvořil tu zprávu, protože je to opravdu ambiciozní, mimořádná věc. Eh, základní práva jsou zasažena současnou krizí. A platí to také pro sociální práva. Tak se tradičně díváme na lidská práva. Takže je to oblast, která opravdu je velmi ambiciozní a přijde mi skoro nereálné, že máte 5-10 minut na to, abyste nám něco vysvětlili a potom to vše musíte vložit do dané zprávy. Já jsem to chtěla říct úvodem, možná se tím zároveň omlouvám. Někdo řekl, že nám tady chybí téma bezdomovectví, ale pokud jste se někdo podíval na tuto zprávu, tak ta to obsahuje. Takže dávám vám slovo, zároveň vám děkuji za vypracování té zprávy a doufám, že se vám podaří ji odprezentovat během pár minut. Pro kolegy doporučuji vám opravdu si tu zprávu přečíst. Máte slovo. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám za povzbudivá slova. Snažím se uh, zhustit eh, dvou studii tady do toho časového slotu. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Děkuji vám za příležitost. Představím vám eh, studii eh, o dopadu krize ve členských státech EU na základní práva, a kterou si zadal výbor Libe, a kterou a, eh, a, připravila a, a konzultantská firma Beliu z Bruselu, jejíž jménem tady hovořím. Já doufám, že dostanete, nebo budete mít příležitost eh, si tohle pročíst, protože tohle je jenom výběr ze členských eh, států a jenom některá eh, práva. A řeknu vám, jak jsme vybrali ty členské státy do studie a jak jsme si vybrali ta jednotlivá práva. Rozhodli jsme se vybrat si státy, podle několika kritérií. Prvním kritériem, eh, které jsme měli, eh, bylo, eh, jestli ty státy nastoupily do programu ekonomického přizpůsobení v rámci trojky, hm, čili toho trojstraného dočasného orgána Mezinárodního měnového fondu Evropské centrální banky a Evropské komise. Potom druhé kritérium bylo eh, existence eh, právního systému, jestli je tam eh, zvykové právo nebo kontinentální systém a potom jsme se pokusili to co nejvíce zeměpisně vyvážit, ale vzhledem k omezením a tomu, že krize se dotkla některých zemí, regionu více, tak možná, že to není tak dobře dokonale vyvážené, jak by to mělo být. Prostě vybrali jsme se sedm členských států, které zde vidíte. Belgii, Kypr, eh, Řecko, Jirsko, Itálii, Portugalsko a Španělsko. A kromě eh, toho eh, vidíte, že, je tady že jsou tady všech pět členských států trojky a k tomu ještě Belgie a Itálie, jako státy, které si o trojky nepůjčovaly. A také jsme se zabývali tím, jestli do toho dát Lotyšsko a Maďarsko a pak jsme z řady důvodů rozhodli, že ne. Jsem k tomu, že Lotyšsko už eh, eh, v zásadě eh, se považuje za zemi, která odpustila krizi a vstoupila do eurozóny a Maďarsko také vzhledem k tomu, že parlament sám řeší otázku základních práv poměrně extenzivně, včetně usnesení z roku 2012. A nedávno tam bylo slyšení tady na tomto výboru v roce 2015. Takže si myslíme, že tam se to dostatečně pokryje. Eh, když už jsme si vybrali ty eh, země, tak jsme se pokusili eh, se tedy zaměřit na to, jaká práva naše studie bude pokrývat. Asi víte, že jsme se pokusili tam dát jak hospodářská, tak sociální práva, občanská i politická. A vybrali jsme tedy nakonec právo na vzdělání, eh, omezené ovšem eh, právo na povinné vzdělání, potom právo na zdravotní péči, to znamená a právo na a dostupnou, eh, přijatelnou, finančně dostupnou a kvalitní zdravotní péči, právo na práci, tedy eh, právo eh, hledat si zaměstnání za přízných podmínek, potom právo na důchod, to znamená získané majetkové, získaný majetkový nárok, potom právo na přístup k spravedlnosti, to znamená kompenzační nástroj pro všechny, aby se vynutili svá základní práva účinně a potom jsme se také zabývali svobodou vyjadřování a schromažďování, i když eh, pro účely této studie jsme je pozorovali eh, společně a jenom <clears throat> tak, že je omezilo, eh, omezili úspory v takové té řetězové reakci. Krize, úspory, protesty jednotlivců proti opatřením a potom dalších členských států na tyto protesty. A potom mm, u všech členských e, států jsme se e, zabývali tím, jak různé národní a mezinárodní monitorovací mechanismy reagovaly na e, krizi lidských práv. Kromě těchto základních práv, řekněme tomu tak, jsme se také zabývali právy, která nebo kde se eh, do značné míry mm, jenom v některých členských státech hovoří o problémech. Tak, abychom se přizpůsobili eh, v individuální situaci eh, v těchto státech. Právo na bydlení, právo na majetek, některá práva a pracovní, včetně na kolektivní vyjednávání a, a dovolenou, eh, svoboda informací, právo na sociální zabezpečení, právo na vodu nebo zákaz diskriminace. Také bylo třeba eh, se eh, zaměřit na to, aby bylo dostatečný objem informací, ale zvladatelný. A museli jsme si tedy stanovit konečné datum pro studii a tím byl 30. červen 2014. To znamená, že ta analýza se zaměřuje na tu situaci k tomuto dni, ale zohledněme samozřejmě eh, zásadní posuny, ke kterým mohlo dojít i po tomto datu. Tak já... Hlavními metrickými nástroji, které používáme eh, k tvorbě studie, eh, byl samozřejmě akademický, akademická rešerše a konzultace se zástupci členských států a Našli jsme eh, tři eh, hlavní eh, typové typová opa- typy opatření. Za prvé systematické reformy, které už se připravovaly další dobu před krizí, ale ten přístup je konečně, teda ta, ty úspory je konečně spustily. Potom jsou to také reformy důchodového systému a zdravotnictví. Potom úsporná opatření úžej pojatá. To znamená, že některé ty věci by se nikdy nestaly, kdyby nedošlo na krizi. Jedním takovým příkladem je škrty vkladů v Řecku, pardon, na Kypru. A potom opatření přijatá na úlevu situace způsobenou krizí, situace způsobená tedy úspornými opatřeními. A potom Jenom velice eh, stručně k eh, závěrům studie. Kromě eh, zjištění, která se týkala každého konkrétního práva, prosím podívejte se na to, tak jedna z věcí, která se, která se týkala byla, že jsme nenašli diskriminaci nebo nerovnost, ale zdálo se nám, že úsporná opatření ovlivnila určité eh, skupiny eh, populace více než jiné. A na slajdu vidíte eh, rozbor mm, toho, kterých skupin se tento nepoměrný účinek týkal. V základě takových zjištění naše studie přichází s řadou doporučení. Jsou to obecná doporučení, která navrhujeme pro plošnou aplikaci eh, ve členských státech i na úrovni EU. A některá to doporučení jsou eh, aby eh, škrty nikdy nebyly horizontální, měly by, neměly by být zaměřené jenom na snížení výdajů, ale měly by se týkat strukturálních slab, slabin. Potom zainteresovaná, zainteresované e, strany by vždycky měly být e, a specializované organizace by měly být vždycky zahrnuty do debaty o opatřeních. A samozřejmě e, dosažená práva by nikdy neměla být seškrtávána. Potom je tady takzvaná pozitivní akce, tak aby některé, kro, některé skupiny nebyly znevýhodněny. A také by zde měl být jasný, transparentní a závazný eh, jednací eh, řád pro interakce mezi institucemi, které jednali v rámci trojky. Alexandro, já to musím utnout, bohužel eh, nemůžeme to zvládnout všechno, já jsem říkal na začátku. Takže uvidíme, jestli budou nějaké dotazy. Možná, že když přijdete na konec, tak tady máte můj e-mail a samozřejmě já ráda odpovím na jakékoliv vaše dotazy. Já opravdu musím dát slovo dalším dvěma řečníkům a brzo nám dojde čas i tlumočení. Ale děkuji. Jak už jsem říkal, bohužel nejsme eh, schopni učinit zadost takovéhle skvělé zprávě o takových hlubokých otázkách. Takže děkuji mnohokrát a kolegové, prosím, řešete si to a pošlete písemné dotazy. A teď přejdeme eh, rovnou eh, k Rudolfo Katánovi, který je místo předsedou eh, sociální platformy Evropského fóra pro postižení. A potom tady bude také Nikola Grateri, který je státním zástupcem v regionu, tedy v soudu v Reggio Calabria v Itálii. And while Rodolfo is um, taking his place, I just wanted to say... Dokud se Rodolfo neusadí, eh, řeknu, eh, že eh, kromě toho, že je to sekretář Evropského fóra pro postižení, tak jsme se bavili o přístupu k té zprávě. Já jsem velice rád, že sociální platforma je zde tady dnes eh, zastoupena v jeho osobě, což je také taková zastřešující eh, skupina pro nestátní organizace a to jsem tedy velmi rád. Oh. Rodolfo, you have the floor. Thank you. Thank you very much. Those who are late. Eh, děkuji. Ano, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Eh, vy jste eh, už mě eh, představili a já mám tu čest, že zde zastupuji dvě důležité organizace, sociální platformu sociálních nevládních organizací a Evropské fórum pro zdravotně postižené. Obě dvě platformy eh, se spojily a spolupracují, hovoří jedním eh, hlasem a snaží se eh, vyprovokovat Evropské unie, aby plnili své závazky tak, jak je Evropská unie přijala ve svých smlouvách a listině základních práv. Já jsem vám dal k dispozici eh, svůj text, eh, takže přeskočím úvod. Jenom bych řekl, že mnozí Evropané eh, pořád zažívají diskriminace a porušování svých základních práv ve svých oblastech života ve všech členských zemích. Také jsem zde uvedl několik příkladů, tady je teď proběhnu lidé nemohou sportovat bez asistenta, protože jsou postižení nebo eh, odmítnutí vpuštění do eh, letadla, poněvadž eh, pro lidi bez pojištění nebo muslimské ženy, které kvůli pokrývce hlavy nemohou vstupovat do určitých prostor Eh, homosexuální páry vyha, vyhazované z barů, protože se tam veřejně líbali, nebo třeba v Polsku a jiných eh, zemích eh, lidé, kteří mají psa nebo, nebo doprovod, který je doprovází a jsou postižení, tak nejsou puštěni do restaurace nebo třeba do kostela eh, v Irsku eh, postižení eh, mladí lidé jsou přesouváni do institucí pro tedy za účelem léčby a jsou vytrháváni z rodinného kruhu. No, to jsou tedy situace, které jsou mm, velmi obtížné. A navíc lidé se obávají o tom mluvit, protože nevěří třeba eh, právnímu systému, mm, že jim pomůže proti zločinům eh, z nenávisti. Eh, kromě analýzy záležitosti potřebujeme také srovnatelná data napříč různými zeměmi. Agentura pro základní práva za tím účelem vyvinula metodiku. Odmítnutí vstupu do budov, veřejných budov, tedy eh, restaurací, obchodu nebo přístup ke službám, jako zem bankovní služby, pojišťovací služby. Tak to je nejenom porušování individuálních práv, ale také základních principů EU, e, které umožňují všem občanům plnou účast na veřejném životě, na společném trhu a na volném pohybu po Unii. E, lidé, kteří jsou postižení a e, mají tedy omezenou právní zodpovědnost a nemohou tedy vykonovat veškerá svá práva, tak to už tady bylo vyřešeno. Eh, další věc eh, je třeba eh, zneužívání služeb na fondů. Také jsme tady zažívali škrty v různých rozpočtových kapitolách, které šly taky na úkor lidských práv. No tak tady v tomto eh, je zapotřebí radikální změny a my zde navrhujeme hlavně tři kroky. První je interní strategie EU na podporu lidských práv, doplnění této strategie eh, právním rámcem a politikami a dále Eh, zapojit směrnici, horizontální eh, směrnici o rovnosti z roku 6, která eh, de facto hovoří o rovném zacházení bez ohledu na náboženství a tak dále. Dále strategie na podporu lidských práv a vaše zpráva, tak tu samozřejmě vítáme. Jsme velmi rádi, že návrhy paní zpravodajky se eh, velmi shodují s našimi vlastními návrhy. Tato strategie, jak jsem řekl, odpovídá návrhům sociální platformy a e, sítě pro lidské, lidská práva a demokracii. Zvláště vítáme, že tato zpráva se zaměřuje na solidaritu a sociální práva. A my si přejeme, aby Evropská unie šla dál od e, pouhého respektování a ochrany lidských práv eh, k aktivnímu vynucování a prosazování eh, lidských práv v praxi. Co se týká eh, sociálních práv, o nich tato zpráva také pojednává, zde by měla Evropská unie podporovat členské země, využívat nástrojů pro lidská práva, včetně tedy nástrojů OSN a Rady Evropy a zejména tedy eh, Evropské sociální charty a eh, možnosti eh, kolektivních sporů. Nicméně bylo by možné doplnit ještě další specifické rámce a strategie, tedy ne nahrazovat, ale doplnit. Například strategie do roku 2020 pro postižené by eh, měla být eh, revidována eh, v souvislosti s příslušnou konvencí OSN, která po ratifikaci EU se stala nedělou součástí právního systému EU. A tady bych chtěl poznamenat, že tato úmluva OSN je jedinou Eh, mezinárodní úmluvou ratifikovanou EU. Měli bychom být tedy velice hrdí a měli bychom respektive my jsme už připravili zprávu a ta bude předložena za pár dní příslušnému výboru OSN. Eh, komise eh, schválila strategii pro národní, národní strategie pro integraci Romů Eh, nicméně eh, revize stávajících rámců a strategií eh, v případě Junkrovy komise nejsou na programu a to znamená, že zde máme nebezpečí, že politiky, které by mohly leco změnit v lidských životech, tady asi nebudou. Například Eh, prosazování eh, práv sexuálních menšin eh, by mohla tedy vést, takováto agenda by mohla učinit konsistentnější úsilí v této oblasti mezi členskými zeměmi a dále zde máme opatření na ochranu práv dítěte. Opět je Evropská unie vyžaduje. Důležitější ovšem je aby Evropská unie konečně eh, tu horizontální eh, směrnici pro eh, rovnost, aby se začala zabývat, aby byla skutečně přijata a aby mělo by to vést k tomu, že všech šest skupin které jsou rizikové podle článku 19, eh, budou skutečně chráněny proti diskriminaci ve službách. A také povzbuzujeme, eh, aby se dále konzistentně implementovali eh, NCRPD po celé Evropě. Takže očekáváme, že tedy ten akt pro eh, rovnost, eh, tak jak bylo znám v roce 2012, bude konečně také implementován. Také se dlouhodobě domníváme, že evropské instituce by eh, měly uvědomit a uznat, že ratifikace ze strany EU má skutečně svůj přínos tak jako se to prokázalo v případě konvence OSN. A mm, organizace, které zde zastupuji, vás ujišťují, že rádi se budeme eh, dále účastnit debat tohoto tématu v Evropském parlamentu a zejména zde s vámi eh, ve výboru Libe. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Katány. A nyní pan Nikola Gratary, eh, náš poslední řečník. Já bych chtěl poděkovat tlumočníkům za trpělivost a eh, za případný eh, přesčas. Já se budu snažit mluvit kratší dobu než 10 minut, ale hned úvodem bych chtěl poděkovat za pozvání. Musím říci, že v posledních letech země Severní Afriky, dále Sýrie, prožívají stále závažnější a větší problémy. Potom jsou tím ovlivněny migrační toky těchto chudáků, osob, které pouze ve snaze vůbec přežít, jsou potom nuceny eh, riskovat smrt ve Středomoří a ten počet osob stále roste a bude růst. Je jasné, že pokud se zamýšlíme nad strategiemi, které Evropa promýšlela, tak jde spíš o takové taxi. Není to řešení problémů. Bohužel žijeme v Evropě, která je slabá. V Evropě, která řeší především ekonomické problémy měsíce diskutuje o obchodních otázkách a zapomíná vlastní bezpečnost. Stalo by nás to mnohem méně, méně, možná méně než polovinu, kdybychom měli odvahu a možná vůli investovat do těchto zemí a nenutit tak eh, tyto ubohé lidi, aby riskovali eh, své životě, životy eh, v, ve snaze dosáhnout svobody. My dobře víme, ale že problém těchto zemí je korupce, to znamená, nejde o čistě financování nebo investování financí, ale jde o to, abychom tam eh, něco vybudovali. Nemocnice a tak dále. Proč vycházím ale z těchto údajů, z této skutečnosti? No já si myslím, že před sebou máme cestu. Máme tady ty ubohé lidi, kteří se dostanou do Evropy, zejména se to týká Itálie, a i s ohledem na to, jak to vypadá ve Španělsku a v Řecku, tak tam je ta legislativa mnohem restriktivnější vůči eh, těmto osobám. Říká se to zejména například policie a proto uprchlíci preferují přístup přes Lampeduzu, nikoli přes Gibraltar, který by byl mnohem méně rizikovější. A ten problém potom v podstatě v plné výši řeší, Evropa, řeší Itálie protože silné země Evropy tento problém prostě neřeší, protože bezprostředně se týká Itálie. Evropa je slabá a neřeší tedy bezpečnost. Nechci říci to, že přes migrační tlaky, tlaky přichází terorismus. V tom problém není. Ehm, ISIS nechce eh, do Evropy přinášet teroristy, ti už v Evropě jsou. Eh, ISIS naopak eh, funguje přes internet, mm, potom eh, získává osoby, které jsou nějakým způsobem vyčleněny ze společnosti, to znamená, nedokázali se zařadit a v okamžiku, kdy se dostanou do ISIS, tak najednou mají pocit důležitosti, významu a přes internet se dostali vlastně do ISISu a jakýmkoliv okamžiku mohou Eh, způsobit útok v kterémkoliv členském státě Evropy nebo hlavním městě. A Evropa proto není vybavena, nemáme kulturu bezpečnosti, což je důvod, proč eh, země v Evropě jsou plné, eh, plné mafiánů, kteří jsou členy kamory nebo jiné typy mafie, prodávají kokain, potom jsou zapojeni do recyklace a dochází k tomu pálení vozu a tak dále. A tito chudí imigranti, chudáci, když se dostanou do Evropy, tak je jasné, že to je bezprostřední problém. A nemůžeme být pokrytci. Nemůžeme hovořit o tom, že to jsou zdroje pro Evropu tyto osoby, ale v bezprostřední budoucnosti pro nás představují problém. Tak to je, nemůžeme být pokrytci. A je to velký problém, který nejsme schopni vyřešit eh, nějakými těmi mm, tábory, kde jsou dané osoby zadržovány. Připomínají spíše koncentrační tábory. Lidé tam jsou zavření a není jim poskytnuta pomoc, která by jim pomohla se zařadit do společnosti. Často jde opravdu o pokrytectví. Možná používám příliš silný výraz, ale dáme těmto osobám nějaké prostředky, oni se přesunou 2000 km dále, ale ten problém se pouze přesouvá, není vyřešen. K řešení problému je zapotřebí vůle, oběť ze strany členských, členských států střední a východní, střední a severní Evropy. Problém hranic na jihu to není problém zemí ve Středomoří, je to problém a měl by to být problém celé Evropy, protože po pár měsících, po roce se tyto osoby přemístí, dostanou se i na sever. Takže je zapotřebí zakročit. A to společně. Nestačí poslat eh, nějaké finanční prostředky nebo pár lodí do oblasti Středozemního moře. Takto ten problém spíše násobíme. Já jsem slyšel někoho hovořit o tom, že v Itálii konečně méně zadržených osob. No mě by to potěšilo, ale myslím si, že řešením problému zadržených osob není budování nových věznic, ale jde o boj o vytváření vzdělávacího systému, tak aby se lidé uvědomili, že nestojí za to se stát kriminálníkem, je třeba mít eh, správné rozsudky. A řešením problému je mít nějakou střednědobou a dlouhodobou strategii. To znamená, nemůžeme čekat na to, co nám řekne Evropa, není to nic vzdáleného, protože Evropu prostě tvoříme my. Děkuji panu Graterimu. Chtěl bych eh, poděkovat řečníkům eh, tohoto kola. Odcházíte, pan kolego? Ještě jednou, chtěl bych opravdu poděkovat těm kolegům, kteří zůstali po celé slyšení. Děkuji opravdu za to, že jste vytrvali. A čtyři eh, poslanci se přihlásili o slovo, chtějí položit otázku. Už jsme přetáhli eh, vyčleněný čas Máme ještě o něco další chvilku na tlumočení. Ale prosím vás tedy o pomoc, abyste dodrželi minutový čas na dotaz. Paní kolegyně, děkuji za slovo. Já mám dotaz a zároveň návrh, který se týká menšin. Předpokládám, že je opravdu důležité, abychom pochopili, eh, že to sebou nese různé odlišné aspekty. Něco je upraveno úmluvou, něco řeší Rada Evropy, něco je specifické pro EU. Ale eh, ty takzvané nové menšiny, tady jde o to, že země, lidé přicházejí ze zemí EU, zejména z Polska, nových členských států, a potom pracují a žijí například ve Spojeném království nebo jiných starých eh, zemí EU. A tyto nové menšiny nejsou upraveny žádnou úmluvou, ani se to příliš neřeší a neskoumá. A máme tady problém například s právě dětí. Mě by zajímalo, kdo řeší tuto otázku a zároveň chci navrhnout, abychom příští rok začali řešit také takovéto skupiny. Já jsem právě absolvoval konferenci v Talinu, kde se hovořilo o migraci za účelem práce a o dopadu takovéto migrace, která sebou nese eh, nepříjemné problémy a týká se to také základních lidských práv. Marie, vy jste tak trochu už odpověděl na svůj dotaz tím, že jste hovořil o rozšíření definice menšin. Paní Veržia, prosím vás opět o stručnost. qu'on a entendu concernant. Jsem velice ráda, že tady eh, se hodně mluvilo, nebo omlouvám se, začnu to eh, ještě, ještě, ještě jinak, to řeknu. Já jsem se zrovna vrátila eh, z Tuniska dneska ráno a začnu teda ještě jednou. Hodně jsme tady mluvili o migraci, ale Měli bychom věnovat pozornost migračním tokům. Nechci abychom říkali, že nás tady napadají migranti a jediný problém je Itálie. Pokud mě znáte, tak asi víte, že eh, se k tomu nerada eh, stavím nějak tvrdě, ale pokud k tomu nebudeme eh, přihlížet, tak najednou tady budeme mít extremistický diskur. Evropu nezaplavují migranti, je tady nedostatečná solidarita a mezi ženskými státy ty brání spolupráci mezi vládních téhle věci. Takže pokud ta eh, situace bude i nadále taková, jaká je, tak je to částečně odpovědnost italské vlády, která chce akorát vlád, eh, peníze a která eh, vede chartumský proces, kde se vyjednává o nebo se zeměmi, odkud ty lidé pocházejí. Vyjednávají s diktátory prostě. Nevím, jak se k tomu máme postavit v Evropské unii, jak se k tomu stavíme. Byla tady některá velmi přesná čísla o tom, co si židé myslí o nárůstu antisemitismu. Několik e, řečníků tady o tom mluvilo, včetně vás, pane Katány. A hovořil se také o islamofobii. A, a, čili e, je tady e, nárůst islamofobie opravdu, e, protože tak to je Francie. Děkuji a teď majte. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Děkuji všem našim hostům, protože samozřejmě tyto prezentace jsou eh, velice užitečné eh, při směrování naší debaty. V nedávné eh, debatě o nenávisti vůči Romům jsme zde zaslechli nenávistné projevy od řady europoslanců, například od pana Bonána. Chceme se zbavit takového diskriminačního chování a v naší sněmovně ani nemůžeme eh, plácnout lidi přes prsty, když eh, tady začnou takhle mluvit. Děkuji a děkuji za stručnost a ještě Juan Fernando. Děkuji, pane předsedo. Eh, já se opravdu budu snažit mluvit stručně, protože jsem chtěl reagovat na pana Tověgora, který právě odešel, zástupce nebo poradce té agentury pro základní práva, protože, protože on tady záměrně hovořil o antisemitismu na pravici a znovu eh, chtěl jsem vrhnout světlo na to, jak je důležitá tvorba politiky. Jenom řešení problému, oz, odsuzování toho, že se něco děje, ale také je důležité poučit se ze zkušeností židé. Znovu eh, chtějí eh, opouštět Evropu. Eh, izraelská vláda je eh, vyzývá, aby utekli z Evropy a hledali někde jinde bezpečnost. No, neměli bychom jenom přicházet se politikami typu ochrany synagog policií, ale měli bychom spíše obnovit vědomí o antisemitismu. Pan Tavimataj a není ale jen velice stručně na adresu pana Gratereho a budu hovořit dalsky. Slyšel jsem, že jste říkal, pane Grateri, eh, že problematika Středomoří souvisí s e, možná tvrdším rysem nebo náročnějším rysem také toho, co se děje ve španělské legislativě. A možná chybí také ale e, schopnost spolupracovat ze druhé strany e, Středomoří, například ze strany Líbie. Ale v případě Španělska Maroko tomu tak nebylo. Ne kvůli tomu, že by nebyl vyvíjen tlak na to vyřešit ty nelegální pohyby, ale v nedávné historii jsme měli mm, krizi Kajukos a na pobřeží. Já si nemyslím, že to je problém pouze španělské legislativy, ale chybí spolupráce na druhé straně Středozemního moře, v tomto případě eh, na straně Libie. Well. Děkuji za stručnost. Mm, na závěr paní Spanely, která tady od úplného začátku slyšení Barbaro, máte slovo na závěr. Děkuji, pane předsedo. Já mám dotaz na paní Tamamovič. Ráda bych jí chtěla opravdu, opravdu poděkovat za práci, kterou odvedla. Je to pro nás velmi užitečné. Moje otázka je na vás. Myslíte si, že je opravdu důležité a jde o klíčový problém, pokud je o problém v některých případech eh, uplatňovat práva, která jsou zakotvena. To znamená, italský právník Stefan Rodota tomu říká právo na to mít práva. A tím se vracím k odpovědi od pana komisaře Katajnena při dotazování řeckých poslanců, kdy se ptali na dopady úsporných opatření na práva a na listinu. Tedy na práva, která jsou zakotvena v listině. Odpověď Evropské komise byla následující. Listina a evropské právo neplatí v případě politiky trojky, protože memorandum trojky je bilaterální dohodou mezi dlužným státem a jeho věřiteli. Podle mě jde o základní právo, které je tímto porušeno. A jde o právo na to mít práva. Děkuji. Pan předseda, opravdu musíme být struční, disciplinovaní. Máme už jenom eh, po krátkou dobu tlumočení, takže prosím, abyste odpověděli pouze na ty konkrétní dotazy, pokud na ně máte odpovědi nyní, pokud ne, tak eh, můžete odpovědět ještě písemně, protože opravdu už nemáme čas, takže odpověďte pouze pro, na ty konkrétní dotazy směřované na vás. Možná nejdříve paní Spinelli, ale opravdu prosím o rychlost, eh, tak během minutky. Děkuji za zajímavou a kontroverzní otázku otázky. Já jsem právnička, tak já jednoduše prostě vás doporučím, doporučím vaší pozornosti eh, stávající judikaturu Evropského soudního dvora. To je všechno, co jsem chtěla říct. Dobře, a, a eh, pan Katány, máte nějakou konkrétní odpověď? Eh, dovolte jeden eh, drobný vtípek nakonec. Pane předsedo, já mám přítele a je, eh, slepý žid, černý a homosexuál. Tak, mm, mm, tak, tak. No, eh, pan předseda, problém je, že skutečně nám už eh, došel čas. Eh, protokol nás žádá, abychom zpravodajce dali ještě pár minut na konec, jinak to nemůže být považováno za skutečnou, skutečné čtení, slyšení. my skutečně už nemáme ani vteřinku. Já vím, eh, že Italové eh, se většinou eh, hodlají, chtějí trošku rozvykládat, jako Italian nemohu připustit, aby tady zazněly určité věci. Vy o mě nemůžete hovořit jako o osobě z pravice. Teď není to otázka, jestli jste pravicovi nebo levicovi zaměření. Jde o otázku lidskosti vůči opravdu těm chudákům. A já si myslím, že bychom k ní měli být opravdu citliví a měli bychom ji přijímat. Itálie nechce peníze, Itálie chce, aby ty výdaje Eh, na to, co se děje ve Středomoří, tak aby se to rozložilo mezi všechny členské státy. A to je úplně něco jiného, protože jsme členy Evropy. Tak to je opravdu projev demokracie, všichni se vyjádřili, není to snadné předsedat. Ferrara eh, závěrem něco řekne, ale závěrem já bych chtěl opravdu poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky. Je to opravdu obtížné eh, vést slyšení o základních právech. Já už jsem se zúčastnil různých takovýchto procesů a díky tomu se upřesňují některé věci, náš přístup eh, k základním právům. Řešíme také právní vztahy, například s Radou Evropy, pan komisař Timmermans se zúčastnil kolečka otázek odpovědí, asi bude ještě následovat. Líbí se mi také zpráva, kterou máme. Kromě toho jsme v kontaktu s některými zainteresovanými subjekty, nevládními organizacemi a tak dále. Takže si myslím, že dnes jsme udělali určitý pokrok a já děkuji eh, pro poslancům i eh, paní zpravodajce. Chtěl bych opravdu poděkovat také za vaši trpělivost a podporu. A tímto předávám slovo paní zpravodajce na závěrečná slova. Děkuji, já budu opravdu stručná, protože čas letí. Ehm, v první řadě chci poděkovat úplně všem zpravodajům, kteří dnes vystoupili. Děkuji za cené příspěvky, které nabídli. V každém případě to zohledním a zapracuji do zprávy. A děkuji také všem poslancům, všem kolegům, kteří vydrželi až do úplného konce, tak aby i oni přispěli v této důležité diskuzi. Témata, která jsme probrali, těch je spousta, jsou to široká téma, sociální zapojení, boj proti předsudkům, ochrana nezletilých, ochrana menšin. A hovořilo se také o institucionálním mechanismu, který je třeba přijmout, proto aby Unie byla nejenom garantem ochrany eh, základních práv, ale jde také o to, abychom měli jinou roli, abychom byli proaktivní, abychom byli podporovateli ochrany lidských práv. A já si myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí, jak tady eh, říkal také pan komisař Timmermans, je to eh, zahájit skutečný dialog, skutečnou konfrontaci ze zástupci občanské společnosti a také mezi vlády členských států. A rada může dělat mnohem více, měla by dělat mnohem více, než tomu bylo doposud. Já si myslím, že je zjevné, že je důležité, aby probíhalo systémové trvalé monitorování eh, situace ochrany lidských práv, tak abychom se vyhnuli tomu, že v budoucnosti budeme nadále hovořit o porušování práv, eh, základních práv v členských státech. Závěrem opravdu chci poděkovat všem za přítomnost a za zapojení se. Děkuji. Thank you very much, Laura, but especially thank you. Děkuji. A děkuji zejména všem, kteří vytrvali do konce. Děkuji, bylo to výborné slyšení. Grazie